Dobré ráno, milí kolegové. Eh, vítejte na tomto prvním zasedání výboru pro rozvoj po letních prázdninách a na druhém zasedání po volbách. Začínáme opožděně, doufám, že v budoucnu budeme začínat včas, protože když eh, budeme ztrácet eh, čas průběžně, tak eh, nebude dostatek času pro vaše vystoupení. Doufejme, že dnes ten čas, ten ztracený čas dožedeme. Doufám, že jste strávili příjemné léto a jste si odpočinuli a osvěžili během léta. Předpokládám, že tak jako já jste sledovali zprávy a že také myslíme na lidi, kteří nestrávili tak příjemné léto, ať už eh, je to Gaza nebo lidé postižení ebolou nebo Syrie, Irák a tak dále. Ehm, máme všechny tyto problémy v podstatě na pořadu jednání a budeme eh, se jimi zabývat. Samozřejmě nemůžeme vyřešit všechny problémy světa, ale můžeme k tomu alespoň přispět, můžeme hovořit o humanitární pomoci, abychom eh, se poradili, jak zajistit, aby humanitární eh, pomoc byla vždy včas na místě. Budeme napřed hovořit o Gaze, Poté si také vyslechneme eh, komisařku, která nám eh, řekne, jak je tato eh, pomoc efektivní a zdali je vždy k dispozici včas. Napřed k pořadu jednání má někdo návrhy, připomínky? Pokud nikoli, tak můžeme považovat pořad jednání za schválený. A můžeme přistoupit k bodu číslo 2, schválení zápisu ze 7. a 22. července. E, pokud e, máte e, připomínky k těmto zápisům, prosím před koncem schůze informujte sekretariát. Pokud sekretariát nepřijme žádné připomínky z vaší strany, bude považovat zápis za schválený. Dále závěry 23. července zasedání koordinátorů. Opět máte podklady. Pokud máte komentář k tomu, informujte před koncem schůze sekretariát, jinak bude považovat eh, tento dokument za schválený. Dále bod číslo 4, sdělení předsedkyně. Eh, hlavní sdělení, které pro vás mám, je, že se bude konat v pondělí mimořádné zasedání Eh, výboru a sice v pondělí 8. září od eh, půl páté do půl sedmé odpoledne. Jde o výměnu názoru s komisařem Pibalksem, komisařem pro rozvoj, abychom s ním projednali strategický dialog a implementaci eh, nástrojů rozvojové spolupráce. Jde o financování spolupráce, za níž jsme pouze my v parlamentu odpovědní. Je to velmi důležité, abychom tedy schválili programy a také financování a abychom nyní tedy kontrolovali, že se to dostalo k lidem, kteří to potřebují. Takže v bude nyní následovat tato kontrola během nadcházejících pěti eh, let a proto doufám, že se dostavíte, abyste si vyslechli pana Pivalkse dále. Bo číslo pět, sdělení komise, pan McQuaid, nebo pa, pan McQuaid je eh, přítomen, nevím, jestli máte nám co říci. Děkuji vám, paní předsedkyně, a dobré ráno přeji ve spolek. Chci stručně zmínit několik iniciativ, které eh, eh, které komisařka přijímá nad rámec stávajícího programu až do konce roku. Možná, že to bude zajímavé pro výbor. Přijímáme eh, tři pracovní dokumenty. Jeden se týká eh, závazkům vůči eh, rozvoji. Tady jde o rovnováhu mezi ekonomickou a, a lidským vývojem nebo humánním vývojem a také máme určitou finanční částku, kterou na to vydáme dále dokument, který se týká rámce výsledků. Eh, jedná se o eh, pokračování práce, kterou jsme zahájili eh, v loni, monitorování dopadu výdajů EU a monitorování výsledků. Každý rok pak podáváme zprávu o výsledcích. Dále Poslední dokument, to je významná zpráva, která vyjde o implementaci našich závazků nejenom eh, jménem EU, ale také jménem členských států, tedy jejich implementace, pokud jde o potravinovou eh, bezpečnost a výživu. A pak myslím, že komisař by chtěl ještě před koncem roku hovořit o globálním partnerství. Tady bude eh, zapotřebí v příštím roce schválit rámec post 2015 pro rozvoj Patrně to bude zmíněno i v dnešní eh, debatě a komisař eh, příští týden sám dorazí, takže eh, uslyšíte přímo z jeho úst něco víc eh, na toto téma. To je vše. Děkuji vám, pane McQuaid. Eh, jsou otázky k tomu, co zaznělo, je všechno jasné. Eh, dobře, takže vám děkujeme a těšíme se na vaše sdělení, abychom mohli rozhodnout, zda je potřeba přímo další akci. Dále bod číslo 6, to je nesmírně důležitá otázka na našem pořadu jednání. A sice budeme mít výměnu názoru s panem Matiasem Bočádem, je zástupcem organizace UNRWA a je ředitelem eh, zastoupení této organizace v Evropské unii v Bruselu. A dále také eh, si vyslechneme pana Jean-Louis de Bruvera, který je eh, z generálního ředitelství ECHO Evropské komise. Vyslechneme si něco od nich o Gáze, zejména o té oblasti, která spadá do naší odpovědnosti, totiž humanitární pomoc. Dobrá zpráva je, že nyní panuje příměří, zdá se, že drží, ale zpráva je, že více než 2000 palestinců umřelo zemřelo více než 60 Izraelců, většinou vojáků zahynulo a Právě jsem si přečetla, že z těch dvou tisíc eh, mrtvých palestinců eh, byl eh, tomu nejmladšímu o něco méně než 10 měsíců a tomu nejstaršímu přes 100 let. Já jsem právě hovořila i s panem Borčádom, že si musíme připomenout i více než 11 zaměstnanců UNVY, který zahynu, kteří zahynuli v létě a ještě další členy personálu pracují tam, nebo pracovali v nesmírně obtížných podmínkách a a jeden eh, z těchto eh, pracovníků přišel o své děti během konfliktu, takže je to velmi obtížná doba pro eh, naše zástupce, respektive zástupce této organizace v regionu. Takže vyslechneme si prezentace těchto dvou pánů a pak zahájíme diskusi. Samozřejmě nemůžeme vyřešit ty velké problémy, ale můžeme uvažovat o tom, co více udělat a jak postupovat v budoucnu. Eh, napřed bych udělila slovo panu Burčadovi z UNRVA, který eh, nám ze své perspektivy poreferuje o tom, eh, jak se věci mají. A ještě bych chtěla, měla poznamenat, že většina nebo že mnohé se také událo v srpnu a e, bude zapotřebí, aby e, to parlament projednal. Diskuse také proběhly mezi výborem pro zahraniční, e, zahraniční věci a naším výborem ještě během léta. Bylo nutno zajistit, aby naši průběžnou pomoc eh, nic eh, neblokovalo a eh, proto probíhala tato jednání během letních prázdnin, případně i telefonicky. Takže pane Bočáde, máte slovo. Děkuji. Takže jestli s tím souhlasíte, tak si ukážeme pár obrázků, abychom jaksi si vytvořili takové jako takovou rámcovou představu. Zabere to asi 10 minut, takže děkuji za porozumění. Děkuji. My jsme dostali tyto obrázky od jednoho mm, našeho fotografa eh, a chtěl jsem, abyste si uměli představit, jak si vizuálně, o čem to hovoříme. Když dovolíte, paní předsedající, je to taky poprvé, co mám tady příležitost hovořit s vámi nově zvolenými poslanci a nově vytvořeným výborem, takže bych si nejprve dovolil poblahopřát vám ke zvolení do tohoto eh, parlamentu. Přeji vám všem mnoho úspěchů a unrva eh, se těší, že bude pokračovat ve velice plodné spolupráci, kterou jsme eh, měli s vašimi předchůdci. Eh, na úvod bych také stručně popsal, co UNRWA obvykle dělá. Slyšeli jste o nás v médiích v důsledku krize v Gaze, ale to je jaksi smutně výjimečná událost, ale to dlouhý název UNRWA, eh, to je eh, orgán OSN pro pomoc uprchlíků a ta vznikla v roce 1949 a měla s, mandát pos, pomáhat a chránit palestinské uprchlíky, kterých je pět milionů a e, žijí v, v Libanonu, Syrii, Jordánsku a v pasmu Gaze a e, na západním břehu. A je to mandát, který se omezuje na služby, nikoli na politická řešení. Politická řešení řeší tedy politické orgány. Nicméně Skutečně UNRWA je jedinečná v tom poskytování základních služeb, základních životních potřeb, v základně vzdělání, eh, zdravotní péče a tak dále. Eh, těm, eh, jsou to služby, které obvykle poskytují vlády a my to či, tak činíme eh, přímo při počtu 30 tisíc pracovníků ve všech těch zemích na Středním východě, kde uprchlíci, palestinští uprchlíci žijí a současně je naše aktivita financovaná především z darů. V Gaze máme 12 500 pracovníků palestinských palestinských i mezinárodních a to jsou ti, kteří poskytují tu humanitární pomoc. Jsou to normálně lékaři, sestry, inženýři, pracovníci, kteří provozují ty naše základní služby v pásmu Gazy a tito pracovníci vlastně odvádějí tu hrdinskou práci a pomoc během celé té krize. Já vám děkuji, paní předsedkyně, eh, když jste eh, hovořila o tom, jaké eh, ztráty, jak si ta tato tragédie eh, přinesla, že i my jsme přišli o 11 pracovníků. Eh, Evropská unie je jedním eh, nejenom z našich klíčových dárců a spolu s členskými státy největší dárce. Každý pracovník dostává 50 vlastně svého platu z peněz evropských institucí a vašich vlád. Čili jsme za to velice vděční a Věřím, že vy máte také zase zvláštní zájem na tom vědět, jak my pracujeme. A e, je to opravdu, myslím, velice efektivní investice vašich peněz. A nyní, co se týče současné krize, jenom stručně ještě k situaci před krizí. Pásmo Gazy bylo v hrozné situaci už před krizí sociálně-ekonomická situace byla alarmující. Uvedu jeden příklad. V roce 2000 jsme měli 80 tisíc lidí v pásmu gazy závislých na naší potravinové pomoci, aby přežili. A v červnu 800, a jsme měli už 830 tisíc Eh, palestinců, kteří byli závislí eh, na naší pomoci. Takže z jedné 1,7 milionů osob eh, vlastně obyvatel v pásmu Gazy, tak 700 tisíc je závislých na naší pomoci. A 65 obyvatel je mladší 24 Eh, let, 40% nezaměstnanost, 65% eh, u nezaměstnanosti mládeže. Kromě toho my jsme také provedli šetření a zjistili, že 90% vody v Gaze je, není pitná. Takže pásmo Gazy podle našich výpočtů v roce 2020 bude eh, ne, ne, nepřijatelné pro život, pokud nedojde k zásadnímu obratu. Čili takové byla, taková byla situace před krizí. Během krize Jenom to připomenu. My jsme poskytli přístřeší třem stům tisícům lidí v 85 školách. To je velikost města, jako je Bonn. 300 tisíc uprchlíků ve školách. To nejsou školy, tak jak je znáte eh, se sprchami, moderní školy. Eh, to jsou školy, které mají naprosto elementární vybavenost, možná 10 kabinek WC a 3500 eh, lidí v každé škole. Kromě toho jsme pomocli 40 tisícům lidí ve vládních školách, Kromě toho jsme pomohli dalším pětistům tisícům lidem, kteří zůstali doma, ale neměli jak si z čeho žít. Takže dohromady během vrcholu krize z těch 1,7 milionů obyvatel 1,6 milionů bylo naprosto závislých na pomoci systému OSN a, a především UNRWA byla schopná teda tuto pomoc poskytnout, ale také Červený Červený kříž a, a um, další, ale hlavně UNRWA vlastně nesla tu hlavní zátěž. Samozřejmě provozujeme také nemocnice, poskytujeme tam palivo a snažíme se maximálně uh, udělat, uh, co, co je v našich silách. Chtěl bych taky připomenout, že to bohužel není poprvé, kdy došlo k devastaci e, gazy. V roce 2008 a v 2009 eh, došlo k útokům v roce 2012 a při všech těchto krizích obyvatelstvo pásma gazy je jediné obyvatelstvo na světě, které nesmí uprchnout, protože jejich hranice jsou vždy uzavřené, jakmile nastane krize. Lidé mohou odejít domova a jít hledat přístřeší někde jinde, ale v, v rámci pásmu gazy, ale nikdo jim neřekne kam. A zase, podobně jako v minulých krizích, e, zařízení OSN byly e, cílem útoků přesto, že Izrael dobře ví, kde se ta zařízení nacházejí. My jsme Izraelcům poskytli, jejich vojákům jsme opakovaně poskytli GPS eh, umístění a masivní bombardování, jak jste viděli na těch fotografiích, eh, bylo eh, naměřeno na, na tedy to bombardování na, na hustě obydlené oblasti, pásmo Gazie je velice hustě obydlené, takže eh, tentokrát opravdu civilní obyvatelstvo zaplatilo nevýdaně vysokou cenu. Celé pásmo Gazy bylo zasaženo, tisíce životů zmařeno. My nyní odhadujeme, eh, samozřejmě eh, ta úmrtí jsou sama o sobě hodně smutná, ale kromě toho je tam 11 tisíc eh, zraněných, mnozí doživotně zmrzačených a to je navíc, k spoustě tisíců zranění z minulých eh, eh, v jaksi vojenských útoků. A to je velice těžké, eh, těžká zátěž pro společnost. 140 tisíc lidí přišlo o střechu nad hlavou během této krize a to navíc k velikému nedostatku bydlení už z minulosti, které se kumuluje od roku 2004, kdy Izrael už tehdy zboural mnoho tisíců přístřeší eh, v těch tedy předchozích krizích. Eh, nadále ještě působíme ve 30 školách, které, ve kterých je schováno 60 tisíc osob. A voda, elektřina, silnice, veřejné budovy, nemocnice, eh, většina, prakticky všechno je buď úplně zbourané, nebo to potřebuje opravit a, eh, a je vlastně poškozeno už z předchozích krizí. Školní rok měl začít minulý týden, v školách eh, UNRWA máme 20, eh, 240 tisíc eh, žáků, kteří by je měli navštěvovat. My doufáme, že se to podaří v následujících deseti dnech, protože to je klíčové. A ještě bych chtěl říci, že jsme jediná agentura, Eh, OSN, která poskytuje dálkové vzdělání pro děti eh, v, na, v pásmu Gazy 16 eh, hodin denně. Rekonstrukce. My jsme sotva začali zjišťovat, co to bude stát. Ono je zatím ještě velmi nebezpečné chodit po pásmu Gazy, je tam spousta nevybuchlé munice z obou stran, jak z Hamásu a Eh, jejich filiálek a tak z Izraele. Všechno to bude potřeba nejprve odstranit, než bude bezpečné chodit po pásmu Gazy. Ale jenom taková hrubá čísla, protože chápu, že vás to zajímá, zvlášť to, že jste výbor DEVE. My předpokládáme, že to bude kolem 800, tisíc, 800 milionů eur, tedy stát eh, rekonstrukce toho, co bylo zničeno. Samotná UNRWA do konce tohoto roku bude potřebovat 280 milionů eur na humanitární pomoc a na takovou první pomoc na rekonstrukci těch přístřešků, které lze a, a jenom takové e, aspoň částečné e, opravení těch základních škol, zařízení a podobně. A e, to znamená na, na ty práce, včetně e, mest pro naše pracovníky, čili jenom do konce tohoto roku 280 milionů jenom unrva bude potřebovat. Ale co je důležitější, je potřeba mít nějakou perspektivu do budoucna. Zatím e, příměří je dočasné a my bychom potřebovali se posunout k, k trvalému eh, příměší a to může eh, přinést jedině politické řešení. Mezinárodní společenství, já bych byl velice rád, kdybyste využili tuto příležitost a apeluji na vás, abyste využili páky, kterými disponujete vy jako výbor, abyste podpořili politickou reprezentaci Evropské unie, eh, že není prostě možné vrátit se ke status quo, eh, protože to je naprosto devastující a ta situace se bude opakovat, jestliže nedojde k žádnému posunu do roka. Je potřeba nalézt nějakou zdravou eh, základní změnu, jak prostě řešit život těch lidí, toho jednoho celého sedmi milionů obyvatel, eh, aby byla nějaká možnost obchodu, eh, pohybu zboží, lidí a tak dále. Já nechci zacházet do podrobností, můžeme o tom hovořit eh, později, ale není možné se vrátit k stavu před krizí. Palestinský Eh, je potřeba podpořit, ehm, aby palestinci převzali plnou kontrolu nad pásmem Gazy. Já, to skutečně, to, to je apel, který vám chci adresovat, to je opravdu nezbytné. A kromě toho je potřeba také, aby byl někdo, jak nesl o zodpovědnost za to, co se stalo. Došlo k celé řadě porušení mezinárodního práva a my požadujeme spolu s celým systémem OSN, aby došlo k věrohodnému vyšetřování toho, co se stalo a aby byla Eh, jak si, aby byli mm, mm, povoláni k odpovědnosti eh, ti, kteří zodpovídají za ztráty na životech, včetně našich pracovníků. A my spoleháme na vaši podporu, že podpoříte eh, vyšetřování, která systém OSN nyní zahajuje, aby zjistil, co se všechno stalo. Ještě na závěr mi dovolte, vy budete hovořit o rozpočtu a já vím, že to asi není klíčová otázka, nicméně, eh, když se podíváme na budoucnost Palestina a UNRWA, máme rozpočet od eh, eh, tak z velké části od vás, za to jsme velice vděční, ale musím říci, že jaksi v tomto regionu jsou jaksi výdaje a závazky stejné v některých jiných částech světa. Ehm, některé ty výdaje se mm, dají jak si rozložit třeba do více let, ale my ty peníze jak si vydáváme okamžitě, takže pro rozpočty eh, eh, let 2015 a další bychom chtěli, abyste měli na paměti, že palestinská vláda a UNRWA na západním břehu a v pásmu Gazy můžeme vaše prostředky jak si, a potřebujeme vydat okamžitě, takže vám mnohokrát eh, děkujeme za každou pomoc. Um, Děkuji vám mnohokrát za um, tato, toto tuto působivou prezentaci obrázky a eh, také prezentaci dalším. Eh, naším řečníkem eh, bude pan Jean-Louis Bruver, který je odpovědný za humanitární pomoc z generálního ředitelství ECHO Evropské komise. Vítejte mezi námi. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že to je také moje první vystoupení před vaším výborem, tak eh, navážu na Matiasův příklad a dovolím si vás ujistit, že po celou dobu tohoto volebního období budu, mohu eh, jak se zajistit plnou spolupráci eh, orgánů, které zastupuji a jsme připraveni, jakkoliv často si budete přát mm, přijít a budu vždy, a my všichni budeme vždy k dispozici, aby i mimo formální setkání, eh, abychom vám vždy poskytli informace a kontakty, které si budete přát znát jednat v souvislosti s humanitární dimenzí eh, krizí, které budete mít na pořadu dne. Paní předsedkyně, dámy a pánové, uplynulé léto bylo náročné. Budete mít příležitost o tom dohloubky hovořit odpoledne eh, s paní komisařkou, paní Georgievou a moji kolegové Mm, z generálního ředitelství pro humanitární pomoc na komisi, ti staří mazáci, jak bych tak řekl, říkají, že v životě nikdy nezažili období tak poznamenané krizemi velkého rozsahu, jaké jsme a prodělali a proděláváme v tomto období. A e, co je jaksi pozoruhodné, že všechny tyto krize mají původ jaksi v lidském konání. Žádné zemětřesení, žádné tsunami, dokonce ani epidemie eboli, o které budete jistě odpoledne hovořit, samozřejmě má také přirozený původ, ale rozsah epidemie v tuto chvíli je zapříčiněný především nedostatečné reakci a nedostatečné eh, organizaci při začátcích této krize, která dnes se stává skutečně skutečně velkou epidemii. Takže v tomto kontextu před několika týdny eh, vznikla ta nová humanitární situace, o které Matias nyní hovořil. A naše reakce byla taková jak to šlo. To znamená, my jsme okamžitě našim partnerům vyslali signál, na jehož základě mohou přeprogramovat prostředky, které byly naplánované pro gazu pro rok 2014 ve výši asi 17 milionů, aby všechny ty intervenční programy přeorientovaly tak, aby mohly řešit humanitární důsledky té e, situace, která se začínala zhoršovat ze dne na den v tu chvíli. Ale samozřejmě bude to mít vliv na následující měsíce, protože ty peníze byly vydané a vypotřebované na jiný účel, než pro jaký byly původně naplánované. To znamená, svým způsobem jsme vlastně um, udělali díru do budoucna, abychom řešili naléhavou situaci. A um, mohli jsme také realokovat eh, některé prostředky, které eh, nebyly vy, eh, vypotřebované. A první humanitární rozhodnutí jsme přijali v červenci ve výši 5 milionů milionů eur. V tuto chvíli uvažujeme ještě pro nadcházející týdny eh, o doplňující částce, která bude samozřejmě omezená co do výše, ale je součástí takového globálnějšího úsilí mezinárodního společenství a já se k tomu za chvilku vrátím. Takže ve stručnosti můžeme říci, že humanitární pomoc ze strany evropského rozpočtu v souvislosti s eh, krizí pásma Gaze, tak jak eh, nastala po eh, izraelském zásahu, představuje zhruba 23 milionů eur teď v tuto chvíli, kdy hovoříme. My jsme se soustředili na dvě odvětví, naš, inter, našich intervencí s tím, že jiné organizace řeší jiné potřeby, čili všechno, co se týče zdravotnictví, eh, lékařské péče během krize a uchování určité minimální zdravotní péče i přes masivní destrukci zdravotnických infrastruktur, jako tam hovořil Matias. A druhé, obla, druhá oblast, na kterou jsme se zaměřili, se týká takzvaného WASH, to znamená eh, eh, voda, kanalizace, poskytování pitné vody a tak dále. A našimi hlavními partnery je Mezinárodní výbor Červeného kříže, pochopitelně UNRWA, ale také Mezinárodní potravinový program, který intervenoval. A my vám, paní předsedkyně, můžeme, pokud k tomu ještě nedošlo, dát vám k dispozici a, a e, poslední verzi naší zprávy, pravidelné zprávy o krizích, která byla aktualizovaná 26. srpna a která popisuje detailněji, jaké typy intervencí a jaké typy pomoci jsme poskytli v těchto posledních týdnech. Ale jako vždycky, Paní předsedkyně, dámy a pánové, když se setkáváme s krizemi lidského původu, a paní Georgieva se k tomu jistě odpoledne vrátí, tak samozřejmě efektivnost té intervence odpovídá na jednu stranu výši financování, ale také eh, je závislá na eh, přístupu humanitární pomoci, kterou máme nebo nemáme, aby naši partneři a operátoři mohli přijít do kontaktu s tou eh, podporovanou populací. A ta krize, kterou, které teď došlo a dochází, se vyznačuje zvlášť těžkou situací. Buď, že tam není přístup vůbec žádný, a teprve 1. září jeden z našich expertů eh, dokázal konečně se dostat do pásma Gazy a jeden z našich hlavních partnerů, třeba Oxfam Velké Británie, má 30 žádostí o výzum eh, podaných a, a zatím nemají výsledky, takže nemohou dostat Mm, na, do terénu, a takže to je na jednou stranu přístup do terénu, ale za druhé ochrana pracovníků. Matias hovořil o pracovnících UNRWA, ale to, tuto poznámku můžeme rozšířit na jakýkoliv typ humanitárního pracovníka, buď ať jestli pracuje pro jiné agentury OSN nebo pro nevládní organizace. Humanitární pracovníci byli zjevně cílem uh, Eh, útoků stran konfliktu a konfliktu, který je zatím dočasně zastavený díky tomu příměří, ale dnes i zítra víme, že stopy po bojích miny a nevybuchlá munice nadále představují velkou hrozbu pro bezpečnost humanitárních pracovníků a to je jaksi další překážka pro odvedení efektivní odevzdání humanitární pomoci. Humanitární pomoc tedy dělá, co může, bude pokračovat. Já jsem před chvílí říkal, že uvažujeme o možnosti eh, alokovat další eh, dodatečné prostředky, ale jako vždy humanitární pomoc eh, by bylo lepší nepotřebovat. A my se teď dostaneme do fáze rekonstrukce, rekonsolidace, vy samozřejmě znáte politickou agendu OSN lépe než já. Evropská unie je přesvědčena, že návrat ke stavu před krizí není řešení, protože návrat ke Eh, předchozímu stavu je nejistější cesta, jak se vrátit ke stejné krizi jako v minulosti. Eh, Pasmo gazy musí dýchat, musí eh, být ukončena jeho blokáda a my doufáme, že podmínky dovolí, aby se takového řešení dosáhlo. Ve střednědobé perspektivě se hovoří o konferenci dárců, byla naplánovaná na žijen a o tom možná nám Matias bude moci říci víc říci, ale je jisté, že humanitární pomoc jaksi má své meze a bude potřeba eh, eh, jaksi eh, přeprogramovat rozvojové prostředky, politiku sousedství a tak dále. Podmínky, za něž ke konfliktu došlo, eh, způsobují, že je špatně vidět i co dělali ostatní členské země Evropské unie, protože každý byl zaskočen eh, rozsahem a, a brutalitou eh, té mm, krize a bude potřeba zhodnotit vlastně ty výsledky, ale domníváme se, že snad nyní nyní už to bude možné také díky tomu, že se konečně naši pracovníci do pásma gazy budou moci dostat. Takže tím bych ukončil svoji úvodní řeč a jsem připraven odpovídat na otázky, pokud nějaké budou v rámci příprav na eh, rozhovor s paní Georgiovou. Děkuji mnohokrát za tuto prezentaci z úhlu pohledu komise. Chci ještě říci, že zde máme i pana Olivera Šat z DV DEVCO, které je odpovědné za dlouhodobou rekonstrukci. Nemá slovo nyní, ale eh, později poté, co dostanete slovo vy. Mám již šest přihlášek do diskuse a chci se zeptat, kdo ještě by se chtěl vyjádřit k tématu, abychom měli představu, kolik času eh, můžeme jednotlivým řečníkům eh, přidělit. Takže máme 12 přihlášek a vzhledem k času bych eh, vás chtěla požádat, abyste se vyjádřili během dvou minut, eh, tak aby eh, naši hosté měli možnost odpovědět a také, abychom si vyslechli ještě hosta z DG Devco. První dva vždy oznámím, je to pan Stýr a pan Neuva. Pane Stýre, máte slovo jako první. Děkuji vám, paní předsedkyně. Srdečně zdravím pana Bušada, pana De Brouwera a e, děkuji vám oběma za vaše prezentace. Dovolte, abych e, úvodem vyjádřil velkou starost a e, samozřejmě soucítění za ztrátu vašich zaměstnanců, ale také za všechny životy, které padly během tohoto vojenského konfliktu v pásmu Gázy. Vy jste již zdůraznili eh, eh, také jednotlivá čísla, například eh, více než 11 tisíc zraněných a důsledky, které to budou mít. My samozřejmě jsme rádi, že bylo dosaženo příměří, ale nyní jde o to zajistit jeho trvání do budoucna a také eh, zajistit politické řešení, které bude muset obsahovat i aspekty eh, bezpečí pro Izrael, na to nesmíme zapomínat, a na straně druhé, aby byla zajištěna práva palestinců na vlastní stát a bezpečí a samozřejmě prosperita, zejména v pásmu Gazy, kde, jak se správně poukázalo, nejde pouze o tu stávající krizi, protože myslím, že pasmo gazy eh, je zmítáno eh, krizi trvalou nad rámec tohoto vojenského konfliktu. Eh, rád bych ještě slyšel váš komentář ke spolupráci s klíčovými hráči, včetně Egypta a dalších hráčů v regionu mohli bychom o tom případně pohovořit a také o tom, co se stane po této krizi, abychom eh, zabránili statu quo. Děkuji, pan Noize a eh, poté pan Hautala. Děkuji vám, paní předsedkyně, a také děkuji oběma eh, přednášejícím. Domnívám se, že my jako výbor bychom měli opravdu vyjádřit hluboký respekt vůči práci, kterou, se, kterou tam odvádějí Dovolte mi dvě úvodní poznámky. Za prvé týká se práce Evropského parlamentu. V létě se odehrají krize v eh, Sýrii, Iráku a v Gaze a eh, eh, vzniklo několik doporučení parlamentu, ale byly vlastně prázdněny a my potřebujeme pracovní skupinu, která by byla schopná reagovat rychle. Bylo to poněkud blamující to jen způsob, jakým parlament reagoval a já bych chtěl vyzvat paní, parlam- paní předsedkyně, aby se to už v budoucnu neopakovalo. Za druhé, humanitární pomoc a politická řešení nemůžeme od sebe oddělovat. V Gaze je situace, která se opakuje zas a znovu a vždy ve vyhrocenější podobě a proto ani pro Gazu, ani eh, pro to, jak EU zachází s Gazou, s Palestinou, s Izraelem v této souvislosti nemůžeme se vrátit ke statutu quo. Potřebujeme zde změnu. Možná, že to formuluji provokativně, ale potřebujeme také jednat s Hamásem. Izrael jedná s Hamásem v Egyptě a my jako EU říkáme, Hamás pro nás není partner pro jednání. Měli bychom asi dospět k nějakému jinému přístupu. Také se domnívám, že návaznosti na příměří by OSN nejenom s ohledem na vlastní oběti z řad spolupracovníků OSN, ale také OSN prostě musí vyjádřit vůči světu, že zde eh, OSN hodla vyšetřit válečné zločiny, ke kterým došlo. A poslední téma, role kvarteta, blízkovýchodního kvarteta. I to je třeba kriticky zhodnotit. Evropská unie zde nehrála velkou roli. Čeká nás eh, nová žena v roli eh, eh, vedoucí SVČ a zde jí čeká mnoho úkolů. Děkuji, nyní paní Hautola a potom pan Gusman. Děkuji vám paní předsedkyně. Musím konstatovat, že jsem velmi vděčná za práci, eh, které se UNRWA věnuje za eh, těchto obtížných podmínek eh, rok po roku. A tady opět o tom vypovídá číslo uprchlíků, který musíte pomoci. Je to skutečně obdivuhodné, co zvládáte. Já jsem před rokem navštívila pásmo Gazy ještě v rámci projektu, který podporovala finská vláda mnoho let. A po této poslední válce, myslím, zbývá eh, dětem Gazy málo naděje. Budeme muset nalézt způsoby, jak zastavit tato porušování. A myslím, že je na čase, abychom ehm, dali eh, naše politické neshody stranou a eh, zaměřili se na otázku rozvoje. Když jsem navštívila Gazu, tak jsem pochopila, že Evropská unie by měla provést jakési posouzení e, účinnosti e, naší rozvojové pomoci, protože my financujeme mnohé, Evropská unie a členské státy a výsledky e, zdá se, jsou rozmělňovány, respektive jsou zcela, eh, nebo přicházejí zcela vníveč eh, těmito konflikty. Co si o tom myslíte vy? Já se domnívám, že i naši daňoví poplatníci si všimnou eh, těchto ztrát, tohto ztraceného úsilí. Takže je nutno také se zaměřit na náklady, eh, které si vyžaduje toto pokračující násilí. Další otázka na organizaci UNRWA. Vy musíte stále eh, čelit podezřením, že eh, podporujete Hamas a jak si umožňujete, aby ve vašich zařízeních Hamas vyvíjel svou činnost. Sama jsem to zaznamenala. Generální ředitelka nám tenkrát důsledně vysvětlila, že tato obvinění vůbec nejsou pravdivá, ale přesto, co byste eh, na to řekl vy. Děkuji vám. A nyní eh, Madame Abios Guzman a pak Charles Görens. Gracias. Bueno, eh, estamos hablando de... Děkuji. My hovoříme o humanitární krizi v Gaze Ale je také třeba si říci, že zde nedošlo k žádné přírodní katastrofě, nebyl to žádný hurikán nebo tsunami. E, prostě Gaza byla zničena izraelskými, izraelskou armádou a otázka je, jak budeme postupovat. Evropská unie dopouští to, že ze strany Izraele jsou usmrcováni civilisté, děti, ženy, že je ničeno celé území a EU tomu přihlíží. Izrael jedná tak, jak jsme toho svědky, dochází k porušování lidských práv, dochází k útokům, bombardování škol a nemocnic. A proč tomu světové společenství a Evropská unie a členské státy přihlížejí? Eh, ekonomické vztahy s Izraelem nebyly přerušeny, také asociační dohoda nebyla pozastavena, i když v článku 2 je uvedeno, že lidská práva musí respektovat obě strany. Také nejsou vyhlašovány žádné sankce vůči Izraeli, zatímco v souvislosti s jinými státy k tomu dochází velmi rychle. Evropská unie pak hovoří o humanitární pomoci, o obnově gazy a o tom, jak je možné používat proto prostředky. Možná, že by bylo lepší ne tolik mluvit o pomoci ex post, ale možná, že by Evropská unie měla především eh, silně podpořit boj palestinského lidu proti okupantům. A pak mám dotaz na pana de Brauera. Mírová flotila. Mírová mírová flotila se opět vyrazí do Gazy. Eh, byl eh, na ní proveden útok v roce 2010 a zahynulo mnoho lidí. Eh, jak se to plánuje nyní? Bude to pod komandem Izraele nebo bude dopuštěno toho, aby, se opra- aby opravdu se dostala až do Izraele? Děkuji. Členské státy eh, Evropské unie implementují humanitární pomoc. To jsme již vysvětlili. Vaše otázka se eh, míří spíš na ministry jednotlivých zemí a nikoli přímo na EU. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto poznámku. Já se také nechci pouštět do politické rozpravy vzhledem k tomu, že jste říkal také, že vy máte mandát pro poskytování služeb a ne politický mandát. Politické otázky bych, by se měly řešit na jiném fóru. Já bych chtěl skutečně vyjádřit veliký obdiv k práci UNRWA za celá ta léta a k, k tomu bych chtěl také um, jaksi zahrnout všechny humanitární pracovníky na místě. A já se chci zeptat, zda my jsme opravdu na výši, a to je v rámci té stávající diskuse aktuální, jsme na výši, ano, protože Evropa je prvním dárcem, Evropa je vždy přítomná, ECHO odvádí příkladnou práci, Georgieva kladla důraz na neutralitu a my jsme to podpořili a dobře jsme udělali eh, v té její vůli, eh, jak si podtrhnout eh, nestranost humanitární pomoci, ale mohli bychom více a my jako europoslanci bychom si měli položit otázku, zda sedmileté finanční plánování opravdu odpovídá stávající situaci v humanitární oblasti. Samozřejmě, že ne. My jsme, se nacházíme v říct si toto. Takže Evropská unie zaplatí, ta zařízení jsou rozbitá a my to pak zaplatíme znovu. A tak já eh, se chci zeptat, nevím, zda pana de Bruera nebo, nebo eh, ho se zeptat, jestli jste jednali s Izraelem o tom, jak to bude fungovat. Já, nevím, jestli, já vám budu moci dát jedině asi tři nebo pět minut každému a leda, že bych se ještě zeptala DVAVko, jestli k tomu chce něco říci. Takže prosím. Ano, v skutku mnoho velmi pádných otázek padlo a já děkuji všem eh, řečníkům za jejich eh, podporu a také za otázky. Pokusím se to zrekapitulovat maximálně, ale samozřejmě e, e, některé z otázek by si zasloužily delší diskusy. E, můj úřad je nedaleko a jsme kdykoliv k dispozici poskytnout vám další informace, pokud nebudu z toho zodpovědět v plném rozsahu a k plnému uspokojení ty otázky nyní. Pan Stýr se dotázal na spolupráci s ostatními hráči, totiž Egyptem a také dalšími. UNRWA která má 12 500 eh, zaměstnanců v Gáze a tam eh, se stará o 75 eh, populace. A to znamená, že samozřejmě musíme mít kontakty se všemi hráči. Ne vždy na politické úrovni, to je vyhrazeno jiným, ale máme schválení od generálního tajemníka, abychom udržovali kontakty, pokud je to nutné na výkon našeho mandátu. Eh, to znamená, eh, jsme v kontaktu například s ministrem eh, školství, protože musíme tyto věci zajišťovat a je zde celá řada dalších věcí, například elektřina, kanalizace a tak dále. Potřebné kontakty máme s Egyptem i s Izraelem a sice denodenní kontakty, protože vše musíme dovážet skrze Izrael. Vše, vše co poskytuje UNRWA, přichází přes Izrael. Hranice s Egyptem jsou formálně zavřené jsou pouze příležitostně otevírány pro eh, výjimečné koordinované výměny osob, zejména v humanitárních případech anebo v případě poutníků, ale mm, nedošlo k formálnímu otevření hranic eh, s Egyptem nebo k Egyptu. Eh, to znamená, že vše co my dovážíme, vlastně prochází přes kontrolované přechody, kontrolované Izraelci. Eh, a vždy, když eh, jsme žádaní, tak eh, samozřejmě vstupujeme do hry, například pokud jde o budoucnost pásma gazy, což sice normálně nespadá do našeho mandátu, jsou zde jiné orgány, organizace, které jsou kompetentnější k této věci. Dále padla otázka, myslím od paní Hautaly, a děkuji za to, ohledně podezření Hamas, že podporujeme Hamas a to se vztahuje také k otázce pana Jansena. My denodenně čelíme těmto tvrzením, obviněním a kritice naší organizace. Upřímně řečeno, UNRWA je jedna z agentur, která je nejvíce sledována a kontrolována z, v rámci OSN například vámi, dárci, uprchlíky, eh, našimi hostitelskými zeměmi, Izraelem, médií a tak dále. Všichni zkoumají, co děláme a my jsme z toho udělali cnost. My jsme co nejtransparentnější eh, ve všem, co činíme a Například jsme jedinou agenturou OSN nebo jinou mezinárodní organizací, která sdílí své seznamy zaměstnanců každých šest měsíců s našimi hostitelskými zeměmi a s Izraelem a s našimi klíčovými hráči, hráči včetně USA. E, to znamená, že se jich ptáme, máte-li někoho, eh, na koho bychom se eh, měli zaměřit, eh, tak, tak učiníme. Izrael se na nás neobrátil v, jediné, v žádné věci. My máme velmi přísná pravidla o zaměstnancích. Naši zaměstnanci musí být neutrální a tady platí nulová tolerance. To znamená, pokud objevíme, že možná někdo mm, se odchýlil od svých závazků neutrality, a neutrálního jednání, tak skutečně podstoupí velmi přísný proces. To samozřejmě nevylučuje, že se eh, někdo vetře do našich eh, řad. Dokonce i německá spravodajská služba měla určité eh, podezřelé osoby v našich řadách a nezjistili to. Jde tedy o to, ale jak naložit s touto věci, když to odhalíme a tady platí pro nás nulová tolerance. Ještě k otázce o školách. Nevím, jestli jste eh, viděli naše tiskové eh, komunité, komuniké, to znamená, že Izrael stáhl veškeré, eh, veškerá svá obvinění o tom, že ehm, jsme se zaměřili na školy. UNVA má několik set zařízení, školy, kliniky a tak dále. 280 v v krizových obdobích nebo obdobích eh, války eh, tyto školy zejména v létě, v srpnu, eh, nejsou obydlené, jsou prázdné, jsou zamčené a e, neozbrojená ostraha je hlídá. V době bombardování jsme řekli zaměstnancům, aby šli domů, aby se starali o své příbuzné, to znamená nevystavujeme tento personál e, možnosti smrti, e, jenom aby hlídali školy. A právě v těchto příležitostech byla naše zařízení terčem ale jakmile v, jsme se vrátili do škol v klidnějších dobách a zjistili, co tam bylo uloženo, eh, nebo mm, že mm, ta škola byla nějak eh, narušena, tak to okamžitě řešíme. Máme zvláštní pracovní skupinu, obvykle v Gaze, pro tyto případy, eh, která monitoruje, kontroluje denodenně stav našich zařízení, ehm, dokonce kontrolují případné nápisy na zdech škol, aby zajistila, že školy UNRWA jsou skutečně neutrální. Takže opět může se stát, a to se již stalo v minulosti, a mm, i samotný Izrael někdy porušil eh, onu nezranitelnost našich zařízení. My nemáme ozbrojenou ostrahu, aby bránila naše školy, ale můžeme to řešit tak, že to zveřejníme, eh, že eh, odsoudíme zneužití našich zařízení a tak toto řešíme. Ale aby bylo jasno, nedošlo k jedinému případu, kdybychom my kontrolovali eh, nějakou školu a nebo se tam ukrývali lidé a že by eh, z těch zařízení z té školy byly odpalovány eh, rakety. A já vám pošlu ono tiskové prohlášení, kde skutečně Izrael stahuje svá obvinění v tomto smyslu. Dále padla otázka od pana Líce ohledně statistických údajů o tom, co bylo zničeno a také jak byste nám vy mohli eh, pomoci při vyšetřování. Tak statistiky, jak jsem již uvedl, jsou zatím velmi strohé. My odhadujeme společně s celým systémem OSN, existuje mm, eh, konečný systém OSN pro gazu, že asi 30 eh, civilních obydlí bylo jaksi zasaženo konfliktem buď Eh, zničeno nebo poškozeno. 30 Teprve nyní začínáme zkoumat a také místní orgány, zdali je ta či ona budova eh, ještě opravitelná, anebo se musí eh, zbořit. Je to počátek zatím procesu, protože příměří bylo Eh, dohodnuto teprve minulý týden. Ještě nemáme přesné odhady, co to bude stát rekonstrukce více než 30 eh, těchto civilních budov a obydlí, ale jak víme, byla poškozena, eh, bylo poškozeno elektrické vedení mnoho nemocnit, 111 zařízení UNRVY, školy například si vyžádají více než 2 miliony eur, aby byly opět uvedeny do provozu. A tak dále. Je to odhad v této chvíli pouze a myslím, že v rámci Arabské ligy proběhne příští týden konference, která se bude právě zabývat tím, těmi prvními odhady eh, škod. Takže v příští týden budete mít k dispozici celou řadu číselných údajů v této věci. Prosím tedy o vaše eh, strpení a trpělivost eh, v této věci. Pokud jde o vyšetřování ze strany OSN, ano, probíhají vyšetření, vyšetřování. Rada OSN pro lidská práva v Ženevě byla požádána o toto šetření a my se domníváme, že Evropská unie by alespoň ve svých veřejných vyhlášeních mohla tato vyšetřování podpořit. Jsou to vyšetřování, eh, která ještě nemají závěry. Prvním krokem je napřed eh, zmapovat fakta. A to je, myslím, nezbytné pro všechny ty, kteří přišli o život aby napřed byly konstatovány fakta, co se stalo a tak dále. A poté eh, můžeme také hovořit o odpovědnosti. To je první krok. A proto ti vyšetřovatelé potřebují přístup ke gáze, ke všem hráčům, k dokumentům. Takže tady, myslím, Evropská unie může být nápomocná, aby to eh, politicky podpořila. A zejména Evropský parlament. Já bych eh, požádala o eh, eh, ty, kteří se baví, aby přestali, respektive aby se odebrali ven, pokud chtějí vést diskuse, abychom nebyli rušeni. Dále, zdali Izrael dostal svým povinnostem a závazkům v rámci mezinárodního práva. Tak to je něco, co právě musí být vyšetřeno. Eh, Izrael, co by okupační moc, alespoň podle OSN a UNRWA je součástí OSN podle naší definice okupace, je Izrael stále okupační moc, protože ovládá pásmo eh, Gázy, i když není na každém metru čtverečním voják, ale eh, skutečně kontroluje přístup ke Gaze, dodávky elektřiny, vody a tak dále, má jasnou odpovědnost a mezinárodní právo eh, pro nás tady platí, konkrétně Ženevská umluva. To opět musí být tedy proskoumáno. Nechci zatím vyvozovat žádné závěry, ale patrně zařízení OSN, která byla zašažena střelbou z izraelské strany, eh, jsou důkazem ehm, těchto porušování co bylo zničeno, na to jsem již odpověděl. Arabské země podpořily štědře humanitární pomoc. To musím skutečně konstatovat nad rámec podpory z mnoha evropských zemí, vašich eh, států. Jsme obdrželi také eh, mnoho rychlé a účinné pomoci z Kataru, Dubaji, eh, Saudské Arábie, Kuwaitu takže na tomto místě si stěž, stěžovat nemůžeme. Asi 500, pardon, 50 pomoci eh, jsme získali od arabských zemí a islámských zemí. Dále zneužívání učebnic OSN, to je zajímavé. Neznám to do podrobností, ale alespoň pokud je o učebnice, jeden komentář. Jsou to právě ony učebnice, které jsou učebnicemi palestinské samozprávy. Opět to bylo ze všech stran eh, kontrolováno. Mm, nemyslím, že se najde na světě jiná učebnice, která byla takto eh, zkoumána eh, odborníky. Myslím, že právě minulý týden proběhla proběhlo vyšetřování financované americkým ministrem, ministerstvem zahraničí a byli to odborníci různých e, směrů, kteří se tím zabývali a dospěli k poznámkám, že poznání, že ano, tyto učebnice nejsou zcela ideální, ale nejsou antisemické a to alespoň tedy bylo klíčové prohlášení. Také zkoumali izraelské učebnice a konstatovali, ani izraelské učebnice nejsou e, dokonalé, je tam určitá odchylka, určitá předpojatost, ale rovněž e, e, nejsou, nejsou protiarabské. Takže jsou zde také školy, za které nese odpovědnost Izrael, například v Jeruzalémě. A jsou to ty též učebnice, um, eh, jaké se používají například i v Gaze. Takže jsou to ty též učebnice, které byly vydávány do roku 1995, když ještě Izrael měl tuto část eh, nebo tento aspekt na starosti. Je to skutečně starý příběh eh, tyto učebnice, ale ani Izrael s nimi nemá problém. Předsedkyně eh, žádá pana Bušada, aby ukončil svou prezentaci vzhledem k času a slovo má pan de Bruver. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velmi stručný a požádám kolegu zde, že DGDFko Eh, aby moje slova doplnil. Mám tři věci. Za prvé rozpočet. My máme nástroj flexibility, takzvaná eh, rezerva pro naléhavé případy. To je rezerva, kterou každý rok můžeme využít pro to, abychom mohli čelit nečekaným situacím velkého rozsahu. Ale tady vyvstává problém, který zmínil pan Görenc ve svém vystoupení, a sice týká se to strukturální rovnováhy mezi položkami závazků, což je ten Jankošek, a položkami eh, plateb, to znamená reálné možnosti peníze vyplatit. Takže využití této Eh, rezervy pro naléhavé případy, když můžeme, tak to využijeme, ale je to rozpočtové riziko, které se přenáší do dalších let. Čili to je věc, která by se možná třeba dala zlepšit. Za druhé je třeba čelit realitě a já jsem přesvědčený, že paní Georgieva si o, o tom s vámi bude chtít pohovořit. A sice vzhledem k rozsahu neuvěřitelného, mimořádného rozsahu humanitárních situací, kterým čelíme, částka naplánovaná v rozpočtech, minimálně rozpočtech Evropské unie, na mm, pomoc, humanitární pomoc v, se jeví jako dramaticky nedostatečná. Několik řečníků tady zmínilo krize, kterým dnes čelíme. Já nechci předjímat dialog, který budete mít s paní Georgievou za chvíli, ale já bych si dovolil citovat dvě krize, které ještě přijdou a které se budou rozvíjet do konce roku před našima očima. A to je na jedné straně humanitární důsledky krize v Iráku, kterou ještě nedokážeme dnes odhadnout, a za druhé světové eh, řešení epidemie eboli. Já nevím, jak ty do, zbývající humanitární prostředky nám dovolí řešit tyto dvě naléhavé situace do konce roku. My nefinancujeme vlády z titulu humanitární pomoci. My spolupracujeme s nevládními partnery, s agenturami OSN, máme mechanismy kontroly a monitoringu, které velice striktně sledují, jakým způsobem naši partneři využívají prostředky, které jsme jim vyplatili v rámci humanitární pomoci. A za třetí chci říci, že demolice to není nový problém. Ten problém vyvstává i mimo ozbrojené konflikty především v zóně C. My jsme se snažili vést dialog s izraelskými orgány na toto téma zcela marně. Vracíme se k té otázce znovu. Paní Otala to sama říkala. Je naprosto vyloučené, pro, abychom přestali pomáhat, protože máme určitý humanitární principy, ale nejsme slepí eh, vůči eh, té politice demolic a ještě před létem, před zahájením krize jsme nastartovali diskuzi s členskými státy na toto téma, abychom připravili nové postupy, především vůči E, izraelským orgánům a vládě. E, právní cesta je zdlouhavá, těžká, bude asi potřeba jít cestou politickou a politická cesta bude vyžadovat veškerou podporu nejenom vašeho schromáždění, ale také všech členských států. Takže tolik z mé strany mm, a předám slovo kolegovi. Děkuji. Týži Devko nevím, možná nemusí již vystoupit, protože všechno bylo pokryto. Já vám oběma velice děkuji eh, za ten přehled stávající situace, který jste nám dnes prezentovali. A jsou otázky, které potřebujeme řešit. Jsou to rozpočtové otázky, o kterých budeme diskutovat odpoledne. Přijde paní komisařka, ale politické otázky, které potřebujeme řešit jako politici. A Eh, my tady budeme mít příležitost hlasovat i o politických usneseních. Takže vám oběma velice děkuji a pokud byste měli něco, co my bychom tady mohli vyřešit, co je v naší gesci, tak řekněte. Eh, co se týče Ehm, ehm, během leta my jsme eh, měli společnou diskuzi s zahraničním výborem, aby to, k čemu došlo, eh, se dalo řešit dříve, než bude příští schůze výboru. Takže, nebo to, to je třeba věc, kterou bychom mohli řešit tak, abychom mohli eh, operativněji reagovat i třeba během eh, letní přestávky. Jinak k Ukrajině eh, tam došlo k příměší, a takže to je možná dobrá zpráva. Eh, takže děkuji vám za to, že jste přišli a těšíme se na další spolupráci a děkujeme DG Tevko za přítomnost. Dobrá, takže pokud někdo chce opustit cel, prosím, abyste tak učinili v tichosti a přistoupíme k bodu 7 je to doba vyhrazená pro otázky. Eh, další bod bude program pro roce 2015. Takže teď je příležitost pro nové členy, pokud mají nějaké otázky na výbor, jestli by, jestli je mm, chtějí položit během slyšení, aby je předložili tři, tři dny předem se sekretariátu, ale teď je prostě příležitost pro členy se seznámit s novým postupem. Takže všichni máte kopie těch otázek. Jsou to otázky pana Verinina, týká se to vztahu mezi EU a Spojenými státy o rozvojové spolupráci. Takže nejprve bych dal slovo za komisi eh, pan Huinenovi a nejprve tedy pan Simonen z DGZFko. Děkuji, paní předsedkyně. Já nevím, kolik času mám, možná tři, pět minut, takže nejprve bych asi začal několika obecnými poznámkami, abych řekl stručně, jaký zatím byl postup a jaké jsou perspektivy do budoucna Eh, v rámci dialogu EU-USA. Eh, e abych popsal rámec. Spojené státy jsou naším nejvýznamnějším bilaterálním partnerem v oblasti rozvojové pomoci a jsou partner, který s nímž dialog ne, probíhá na ministerské úrovni a členské státy EU v tom dialogu sehrávají plnou, plně svou roli někteří jsou tady zde zastoupeni. Ehm, co se týče našeho dialogu a spolupráce s USA si musíme připomenout, že Evropská unie celá, to znamená jak instituce EU, tak členské státy, ehm, představují ehm, e, zhruba 80 Ehm, řešení eh, globálně politických otázek, čili pokud bychom mohli více spolupracovat eh, v třetích zemích, bylo by to účinnější. V tuto chvíli dialog běží na třech úrovních, na úrovni ministrů, eh, vyšších státních úředníků a na praktické úrovni. Ministerské diskuse probíhají každoročně s našimi komisaři, Eh, máme eh, dvakrát do roka eh, setkání na úrovni s senior managementu a co se týče pokroku v našich jednání od jejich obnovení v roce 2011, musíme ocenit roli Eh, navržené obnovy spolupráce, která byla po 12 let prakticky um, u ledu a v roce 2009 jsme reaktivovali naše vztahy s USA. Ono to koresponduje s první Obamovou vládou a Eh, lídři v té době navrhovali soustředit úsilí na spolupráci ve třech oblastech. Za prvé potravinová bezpečnost a zemědělství, klimatické eh, změny a MDGs. A eh, co se týče rozvoje nebo pokroku v těchto oblastech. My se domníváme, že nejdůležitější je potravinová bezpečnost eh, a v tuto chvíli máme určitou úroveň koordinace se spojenými státy. Jak víte, naše politika potravinové bezpečnosti je stanovována od roku 2012 a plně koordinovaná se spojenými státy, takže dokážeme ovlivňovat se navzájem při formulaci našich politik a v tuto chvíli v podstatě Spojené státy sdílejí podobné priority, takže dochází k lepší spolupráci v terénu. A my můžeme říci, že Evropská unie je vůči silou eh, při koordinaci eh, donátorských iniciativ v oblasti Sahelu a Spojené státy zase mají vůdčí roli v rámci globálních iniciativ iniciativ, nebo, uh, iniciativy globální aliance v africkém rohu. To znamená, že ani, uh, eh, eh, to neznamená, že bychom nedělali nic vždy tedy v tom druhém regionu, ale akceptujeme, že v každém tom regionu je jedna strana lídrem a, a zase druhá strana v tom druhém regionu, abychom fungovali efektivněji Co se týče cílu milénia, to možná není tak úplně zásadní z oblasti rozvojové pomoci, ale máme dobrou úroveň dialogu, politického dialogu se spojenými státy, třeba pro oblast po roku 2015 a dochází k určité konvergenci mezi našimi prioritami. Co se týče klimatických změn, to je také jeden z, jedno z témat našeho, naší spolupráce. Tam jsme nedosáhli příliš mnoho výsledků. Jistě si umíte představit, že zatím jsme se se spojenými státy nedohodli zcela na otázkách klimatických změn, ale co se týče udržitelné energetiky, tam určitého pokroku zasaženo bylo a to má vliv na klimatické změny a nyní dochází k úsilí k koordinaci ehm, na úrovni například rozvoje Afriky a třeba eh, v rámci partnerství Afrika EU pro energetiku eh, v rámci naší iniciativy pro eh, udržitelnou energetiku. Summit EU-USA e proběhl v, na jaře tohoto roku, kdy prezident Obama přijel do Bruselu a, e, naš, a podpořil tedy náš dialog a e, především e, v oblasti e, potravinové bezpečnosti a programů e, trvale udržitelných pro roce 2015. E, dále na e, úrovni e, Eh, například diskuzí ohledně krize eboli, to je téma, kde se také snažíme spolupracovat eh, se Spojenými státy. A na závěr bych asi řekl, že velká výzva pro nás bude tento dobrý politický dialog přeměnit v lepší koordinaci v terénu. Čili teď je potřeba lépe koordinovat plánování našich intervencí v několika pilotních zemích a možná nastane čas, kdy budeme dělat společně věci na určité té implementační úrovni, ale to bude velká výzva do budoucna. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně a děkuji mnohokrát za zprávu. Jsem velmi spokojen s touto zprávou a také s pokrokov, pokrokem učiněným v této oblasti. Já jsem předložil tuto otázku v úvodu naší schůze, jelikož jsem slyšel od komise, že Eh, tato otázka nikdy nebyla výboru předložena. Důvodem je, že v roce 2009 jsme měli parlamentní volby. Já jsem s touto iniciativou přišel eh, v lednu 2009. Bylo to mm, akceptováno na eh, Radě ministrů pro rozvoj. Louis Michel byl tenkrát komisařem pro rozvoj a propůjčil svou podporu této myšlence, takže na naší straně to bylo přijato. Ale parlament právě právě končil se svou prací eh, kvůli volbám a když v listopadu ve Washingtonu byl pak na summitu eh, eh, tento díl schválen, tak nikdy už nedošlo ke zprávě adresované výboru v této věci. Na americké straně Barack Obama a Hillary Clintonová eh, byli osobně velmi zainteresováni eh, této věci a eh, podpořili ji. Byl to tedy velký úspěch a pokrok. Doufám, že po tomto slibném začátku budeme mít pravidelné zprávy ve výboru o této transatlantické spolupráci, o udržitelným, udržitelném rozvoji. Je to velmi důležité. My eh, totiž platíme 80 eh, celého účtu a náš vliv by měl být větší, nejenom v terénu, ale eh, také na různých mezinárodních a globálních konferencích. Jako ministr jsem měl tu zkušenost, že od roku 77 Čína vždy řídila orchestr a my jsme byli hlavně předmětem kritiky. Konec konců, ale my jsme největším dárcem, takže bychom eh, eh, měli eh, také mít určitý vliv na konferenci. Jsem rád, že slyším, když nyní eh, diskutujeme o udržitelných eh, rozvojových cílích eh, tisíciletí. Ehm, po roce 2015 dojde také k těsnější spolupráci s Američany. Takže děkuji a děkuji za vaši práci. Myslím, že to už nevyžaduje další odpověď. Jste navzájem v kontaktu a mm, měli bychom dále pokračovat v tomto směru. Nyní k bodu 8 našeho pořadu Máme tady e, e, několik řečníků, kteří se vyjádří k rozvojovému programu po roce 2015. Budeme mít vlastně dvě e, sekce po dvou řečnících. Prvním je pan Mayer Harting a pan Kumar Bramdeo a prosím je, aby zasedli za předsednickým stolem. Já bych vám vysvětlila, jaké je pozadí této sekce této schůze. Jak známo, máme rozvojové cíle tisíciletí, které do roku 2015 by měly být naplněny. Eh, mnohé eh, pokročily eh, výrazně, některé ale ne, ale OSN a světové společenství diskutuje nyní o tom, jak se k tomu postavit v roce 2015 a e, e, jaké budou cíle na další období. Náš parlament se musí e, do této debaty zapojit. My, koordinátoři, jsme se před létem dohodli, že parlament předloží zprávu z vlastní iniciativy v této věci a ta by měla být předložena ještě před radou Eh, tedy než Evropská unie schválí vlastní eh, pozici k budoucnosti rozvoji eh, cílů tisíciletí po roce 2015. Takže mezivládní fáze jednání bude zahájena příští rok a dnes bychom tedy měli zahájit naše diskuse o této věci. A požádám řečníky, aby našim poslancům, aby je uvedli do eh, problematiky, abychom mohli zahájit diskusi. My budeme mít ještě další slyšení na podzim a za účasti našeho zpravodaje z EPP takže budeme do toho zapojeni eh, velmi záhy. Já bych požádala řečníky, aby měli na vědomí, že Eh, mnozí poslanci jsou noví v tomto výboru, včetně mě. Eh, eh, nejsme si zcela vědomi, co vše probíhá na půdě OSN a tak dále ani s těmi koncepty. Tak prosím, mějte na paměti, že se jedná o první diskusi a um, budeme se také eh, snažit eh, vyhýbat se určité odborné hantýrce a zkratkám. Eh, takže první diskuse bude zahájena dnes s tím, že se k tomu v blízké budoucnosti vrátíme. Takže naším prvním řečníkem je pan velvyslanec Mail Harding, který je vyslancem Evropské unie při OSN, to znamená zcela klíčová osoba v těchto jednáních. A pak eh, promluví pan eh, vyslanec eh, Kumar Bramdeo, je vyslancem Africké unie při EU. Napřed má tedy slovo pan Thomas Meyer Harting. Prosím, deset minut. Každý má deset minut a pak bude čas na diskusi. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové, je mi velkou ctí, že jsem zde a nejsem si zcela jist, zda vaše informace jsou tak elementární, jak říkáte, a omlouvám se, zda řeknu věci, které dávno víte. Je mi to velkou ctí být tady a velice oceňuji úzkou spolupráci, které jsme eh, dosáhli s členy Evropského parlamentu v těchto klíčových otázkách, které jsou také tak důležité pro vaši práci. Máme kontakty s Evropským parlamentem po celou dobu našich aktivit od začátku mého mandátu zde, včetně Eh, spolupráce eh, s výbory, které nejsou zaměřené přímo na rozvoj a během summitu a eh, během konference Rio plus 20 v listopadu také například mm, cíle milénia, kdy byla Evropská unie zastupována na diskusích předsedou Barozem a kdy vedoucí delegace Evropského parlamentu seděl vedle předsedy Baroza eh, za eh, menovkou Evropské unie, čeho v minulosti nebylo nikdy dosaženo a to je důkazem právě naší úzké spolupráce. Co se týče období po roce 2015, chtěl bych říci něco o samitu k situaci po roce 2015. Samozřejmě eh, je třeba ještě zasáhnout dalších výsledků v oblasti rozvojových cílů milénia a, a čím e, e, lépe e, se dokážeme vypořádat s těmito závazky, budeme kredibilnější. A v plynulých pěti letech se podařilo posílit dopady politiky Evropské unie a, Evropské, a pomoci Evropské unie EU8. Je to ne takže bychom vytvářeli nový rámec pro období po roce 2015 se sníženou aktivitou z naší strany. Naopak teď hovoříme o agentě 2015, kdy eh, jaksi hlavní výzvou bude to, eh, co dosáhneme, dojednáme v oblasti rozvojových cílů a eh, Zmíním to, k čemu, jak v loňském roce v září eh, na valném schromáždění bylo formálně rozhodnuto zabývat se eh, eh, vymazáním chudoby a je potřeba říci, že jako vedoucí delegace, která nepochází z institucí, ale má úzkou úzkou eh, spolupráci s evropskými institucemi jsem byl fascinován, když jsem viděl, jak DEVKO a DG pro životní prostředí dokáží spolupracovat a předkládat společné eh, návrhy. Rio plus 20 eh, dominovalo především otázky životního prostředí. Komisař Potočník zastupoval Evropskou unii naprosto skvěle a důležité je, že od té doby jsme Eh, dokázali skutečně spolupracovat spolu s Evropskou unii na eh, rozhodnutých cílech. Co se týče návrhů komise, Evropské instituce odvedly velký kus práce, včetně nás samozřejmě v New Yorku a eh, silná, silný hlas Evropské unie je potřebným pro nebo byl eh, jaksi klíčový pro úspěch eh, všech dosavatních aktivit, pracovní skupiny eh, pro trvale udržitelné cíle. A já mohu říci, E, paní předsedkyně, že jsem nikdy v životě, a to mám zkušenosti z OSN, nikdy v životě se nezúčastnil něčeho tak složitého jako té pracovní skupiny. Byla to veliká výzva pro koordinaci e, ze strany Evropské unie a členských států a to byla pracovní skupina členských států v OSN s tím, že OSN je organizace vedená členskými státy, ale snažili jsme se současně hovořit jedním hlasem. A hovořit jedním hlasem ve skupině, kde členské státy byly rozdělené do kusků a měly sdílenou odpovědnost s nečlenskými státy v rámci těchto okrsků. Nikdy jsem neviděl nic tak strašně složitého a musím říct, že svým způsobem bylo pozoruhodné, jak dobře to fungovalo. Takže jsme si poblahopřáli k tomu, že tímto systémem se nám podařilo odbourat jakousi tendenci vzniku bloku, protože kdybychom fungovali tou obvyklou cestu, na kterou jsem byl připravený a předložili bychom jako EU společnou pozici, tak bychom okamžitě eh, způsobili, že těch zbylých 77 by se jaksi eh, dalo dohromady do protinávrhu a to byla skutečně zajímavá zkušenost pro mě je eh, a sice ta diverzita eh, využití té těch skupin, kde vlastně byly málo rozvinuté země, africké země, ostrovní země i nové ekonomiky. A takže skutečně tyto pracovní skupiny byly výborné, že to umožnilo každému, aby každé té skupině, že předložila dobré výsledky, je to 17 cílů a 150 podcílů, které nás budou zaměstnávat po určitou dobu a v rámci diskuse si můžeme říci, Mm, například, že důležité jsou tři dimenze udržitelného rozvoje, které byly dobře zachyceny a vyjádřeny, to znamená rozvoj životního prostředí, sociální otázky a, a máme také dobré cíle v oblasti energetiky, což je velmi důležité pro Evropskou komisi. Komisař Výbok se tady sám angažoval a cíl 16 se týká zprávy řízení a právního státu, který by měl být lépe, lépe prosazován v některých oblastech, především v oblasti genderové, ale nepodařilo se dosáhnout úplně toho všeho, co jsme chtěli, co se týče cílů globálního partnerství a financování. Máme někdy pocit, že naši rozvojoví partneři se eh, nadále opírají spíš o jakousi konzervativní eh, práce a tradiční přístupy. Eh, to je důležitý základ pro další práci Ehm, na základě sdělení komise z 2. června. Eh, budeme na tom pracovat, abychom předložili konkrétní společný návrh před mezivládními jednáními, protože teď, když začnou mezivládní jednání, už si nemůžeme dovolit luxus exotických negociačních procesů, které jsme měli doposavať, protože při mezivládních jednáních budeme muset hovořit jediným hlasem. Dále má proběhnout eh, velký summit v září 2015 a eh, o tomto summitu se musíme domluvit v nadcházejících týdnech proběhne schůze hlav státu a vlád eh, v září 2015 eh, stanoviska relevantních eh, subjektů, vlád, nevládních organizací a dalších odvětví musí také být tam zastoupeny a o Eh, což není vždy jednoduché, protože členské státy v OSN nejsou vždy nadšené ze zapojení nevládních organizací a podobně, na rozdíl od nás. A ehm, tento přínos pracovní skupiny je zásadní pro budoucnost, ale není jediný. Máme pak panel na vysoké úrovni, kde se zúčastnil generální tajemník a, taj, a komisař Box a e, je potřeba, aby e, tento panel předložil do konce roku e, jaksi zprávu o činnosti v minulosti. Kofi hrál významnou roli a pomáhal nám v tomto procesu a pro nás je důležité to, že v otevřené pracovní skupině to, co děláme, není o jaksi um, omezeno na vstupy ze strany generálního tajemníka a pro mezivládní eh, jednání. Eh, důležitá osoba, která bude hrát významnou roli, bude předseda valného schromáždění. Naštěstí to bude Afričan, ministr zahraničí Ugandy, který bude předsedat valnému schromáždění od poloviny září, takže on připraví celý ten proces až do, toho, eh, do té události v září 2015 a tehdy potom zase nový předseda eh, převezme tuto roli, bude to zřejmě stávající předseda dánského parlamentu, ale vlastně všechna ta přípravná práce proběhne za vedení předsedy z Ugendy. Evropská unie už nabídla také podporu pro úřad PGA. A pro nás je velmi důležité zachovat rovnováhu mezi těmi třemi dimenzemi trvale udržitelného rozvoje a je pro nás důležité um, obhajovat vlastně mírový rozvoj společnosti, právní stát a řádnou zprávu věcí veřejných. A nadále probíhají určité diskuse, které možná vyjadřují nedostatečné nadšení na některými aspekty třetího pilíře, ale je třeba říci, že udržitelný rozvoj bez míru, bez právního státu nedává smysl. A konečně, paní předsedkyně, vzhledem k tomu, že už jsem asi vyčerpal svůj čas, tak také samozřejmě je tu aspekt klimatických změn, který je zásadní v každé globální agendě a takže se snažíme tomu dát dostatečnou viditelnost, ale také nesmíme zasahovat do zasedání panelu um, OSN, um, PCC. A takže eh, dále zástupce Africké unie bude vystupovat hned po mně, což je dobře, protože to je právě spolupráce, ve které je možné spolupracovat a, a ovlivňovat tedy směřování této spolupráce a s touto eh, skupinou, s Africkou unii, eh, která je, jak bych tak řekl, největším žadatelem rozvojové pomoci, je právě ta spolupráce zásadní. A když Af- Africká unie, když proběhl summit EU Africká unie v Bruselu, tak to také byl eh, bylo pro, eh, příležitostí pro koordinovanou spolupráci na pravidelném základě a eh, eh, je to příležitost spolupracovat na boji s chudobou a tak dále. A pokud Afrika a Evropská unie budou v budoucnu spolupracovat, tak si myslím, že to bude dobrý způsob, jak těchto cílů dosáhnout. Thank you very much. Děkuji, děkuji mnohokrát za tento přehled. A nyní k panu velvyslanci Ajamu Kumaru Brandou, který nám eh, dá perspektivu eh, z úhlu Afriky a člena G7. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také členům eh, rozvojového výboru za příležitost předložit africkou perspektivu tomuto shromáždění. Vážená paní předsedkyně, 22. řádné zasedání Shromaždění Africké unie v lednu 2014 schválilo společnou pozici k rozvojové agendě po roce 2015 a vyzvala Komisi Africké unie ve aby ve spolupráci s členskými zeměmi zajistila, aby oblasti prioritní mm, byly zahrnuty do probíhající debaty mezivládní a také do práce pracovní skupiny a také eh, do mezivládního panelu expertů ehm, týkající se financování eh, rozvojové agendy. Aby bylo toto rozhodnutí implementováno, komise v dubnu 2014 eh, v New Yorku uspořádalo ehm, schůzi, aby ehm, byly členské státy vybaveny potřebnými nástroji k implementaci s cílem účinně ovlivnit debatu o vývoji po roce 2015. Šest pilířů společné africké pozice a návrhy cílů a ukazatelů společné africké pozice byly podrobeny důkladné diskusi, aby to bylo sladěno s cílovými oblastmi SDG. Komise dále eh, uspořádala setkání s příslušnými velvyslanci v Ženevě, Bruselu v eh, červenci 2014, aby eh, projednala vlastně důvody eh, jednotlivých pilířů, navržené cíle, ukazatele, proces vyjednávání a také další kroky do září 2015. Mm, je nutno zmínit, že Eh, celý ten proces po roce 2015 z africké strany je eh, v souladu s agendou 2063, eh, kde Afrika připravuje 50-letý plán ehm, svého vývoje. A tento proces byl zahájen v roce 2013, kdy jsme slavili naše výročí o EU, které se pak proměnilo v EU. Takže těch šest pilířů, které byly schválili, schváleny v rámci SDG, obsahuje mm, transformaci ekonomickou a růst, věda, technologie a inovace, e, rozvoj zaměřený na e, lidi, e, udržitelnost životního prostředí, řízení eh, zdrojů a eh, řízení eh, rizik a katastrof a dále financování a partnerství. Více než 90 společné africké pozice a jejich priorit bylo zahrnuto do, otevřené, do zprávy otevřené pracovní skupiny. Jsou zde sice určité rozdíly, Eh, z hlediska některých choulostivých otázek, tak říkajíc, a výzev, jako například eh, eh, veřejná zpráva, finanční toky a tak dále takže tato pracovní skupina předložila eh, koncensuální dokument. Výzva je ale samozřejmě samotná implementace schválených eh, akcí. Úspěch či neúspěch dosažení těchto cílů mm, bude odvislý od mm, eh, dohody, která bude dosažena mm, například v otázce stability hrozeb mezinárodního míru a samozřejmě tak také eh, konkrétního řešení. Můžeme samozřejmě vyvodit poučení z globálního systému řízení a, mm, a také zřízení eh, určitých krizí, které způsobily neočekávané otřesy eh, ve společnostech a zemích. Otázkou je, zdali by bylo zapotřebí eh, nastolit určitá přísnější pravidla. Je ale méně pravdopodobné, je méně pravděpodobné, že obdobná situace Eh, nastane znovu. Eh, existuje eh, mnoho výzev ekonomických a také z hlediska řízení, zejména v rozvojových zemích anebo afrických zemích v důsledku buď nedostatku regulačního rámce, slabých institucí, nedostatek kapacity anebo nedostatku politické vůle, anebo eh, skutečně neukojitelné touhy eh, zbohatnout jakýmikoliv prostředky. A toho se mnohdy eh, zhostí korupční živly ve společnosti pokud bychom uvažovali o reformě OSN, tak abychom lépe zajistili systémovou koherentnost globálního řízení, tím, že vytvoříme eh, specializované agentury a orgány. Eh, to by mohlo skutečně globální ekonomické správě eh, poskytnout určité ujištění nebo, nebo jistotu. pokud tyto neduhy nebudou řešeny, tak výsledky mohou být katastrofické. To eh, vidíme bohužel i dnes, kdy eh, bezkrupulózní vůdci a eh, vlády přinášejí nevinným smrt a zkázu konání legitimních a eh, svobodných voleb eh, je skutečně čím dál tím intenzivnější a četnější a to by mělo být nejen povzbuzováno, ale také odměněno určitou mírovou dividendou. protože nemá smysl, aby se lidé účastnili eh, voleb eh, eh, bez toho, že by se poté neslepšil jejich život, neměli přístup ke vzdělávání, zdravotnictví a všem životním potřebám. To znamená, že je zapotřebí podpořit všechny stránky zprávy a zajistit jejich funkčnost, protože Eh, populace narůstá nejenom v Africe, ale i v Evropě. Je nutno zajistit pro ní příležitost vzdělávání a eh, připravit je na vstup do ekonomicky produktivního sektoru. Toto je nutno podpořit, abychom zabránili vzniku eh, nestability, respektive mládeže, která bude vlastně podporovat nestabilitu ve společnostech. A proto odpovědnost vlád za tento vývoj je nezbytná. Dosud máme eh, smíšené eh, výsledky z národních či regionálních intervencí, zejména na africkém eh, kontinentu nutno zkoumat, jak efektivně řešit kořeny nestability. V mnoha případech jde o boj proti chudobě a otázkou je, zdali je jsou preventivní zásahy účinné, například nastolováním obchodních pravidel, která jsou férová a zajišťují udržitelný eh, rozvoj. Na tomto místě bych chtěl poukázat na to, že je zapotřebí činit rozdíl mezi rozvojovou agendou na straně jedné a agendou eh, tvorby bohatství, protože čím dále, tím více slýcháme o tom, že vytváření bohatství nahražu, nahrazuje eh, boj proti eh, chudobě a my bychom neměli takto zaměňovat jeden pojem druhým, aniž bychom si uvědomili důsledky téhož často nedobrá ekonomická eh, politická eh, vláda vede k mezistátním konfliktům. A jak váš výbor dobře ví, africký eh, světadíl se již značnou dobu potýká eh, otázkou prevence eh, konfliktu a tak dále. Eh, intervence mají různé výsledky a mnohdy ty důsledky jsou ještě závažnější než samotné konflikty. EU, OSN a další organizace musí dospět k poznání, respektive ke shodě, kde a jak zasahovat. Hrozby vyvolávané extremistickými organizacemi eh, například vede k obrovské bídě, zejména v zóně Sahel nebo jinde v Africe. Evropská unie byla důležitým partnerem Afriky ve snaze eh, nastolit mír, stabilitu a rozvoj a toto partnerství spolu s OSN musí být dále prohlubováno a spolupráce musí být eh, eh, rozšířena Partnerství EU Afriky v oblasti bezpečnosti bylo nejúspěšnější z hlediska společné africko-evropské strategie a s další podporou EU architektura afrického míru a bezpečnosti a také veřejné zprávy může být ještě zdokonalována přispět tak k nastolení a udržení míru a e, prosperity. Pokud jde o otázku klimatických změn, tak e, negativní dopad a důsledky klimatických změn pocitujeme v Africe již nyní a domnívám se, že je nutno mobilizovat dostatek e, finančních prostředků ze strany rozvinutých zemí využitím klimatického fondu 100 miliard dolarů do roku 2020 a také využívat čisté technologie co, k čemuž již dochází díky také spolupráci mezi Evropou, Afrikou a USA. Je také nutno eh, pokračovat dále v oblasti redukce eh, rizik eh, katastrof, živelních katastrof bez ohledu eh, na eh, konkrétní eh, místa v Africe. Evropská unie byla důležitým politickým, ekonomickým, sociálním, kulturním partnerem Afriky a nemůže se vyvléci mm, z dopadů klimatických změn na Afriku a odpovědností za ně. A v závěru, paní předsedkyně, bych se stručně zaměřil na implementaci partnerství, které bude na pořadu dne, pokud SDG budou dále implementována. Toto samozřejmě bude eh, mnohovrstevnatý proces, včetně zlepšování domácí mobilizace zdrojů. Vyžaduje to eh, vlastně účast eh, mnoha oblastí, například potírání eh, zdrojů nebo zisku z nelegálních činností až po zlepšení výběru daní. Potřebujeme inovativní metody financování, eh, musíme se také snažit o vymáhání ukradených aktiv, musíme eh, implementovat stávající závazky financování rozvoje. Musíme zajistit vzájemně výhodná regionální partnerství a obchodní partnerství. Musíme eh, eh, zvýšit o 30 eh, obchod uvnitř Afriky do roku 2020. Musíme zajistit přesun technologií a inovací do Afriky a musíme samozřejmě řídit globální rizika včetně fair trade a finanční architektury a uzavření eh, vyjednávání Doha. Eh, myslím, paní předsedkyně, že na tomto místě ukončím, protože jsem svůj čas již naplnil, neli překročil. Děkuji oběma řečníkům. Za přehled eh, situace. A máme tady, abych to připomněla, ještě dva řečníky za nevládní organizace a za eh, OSN Global Compact Leads, takže eh, ti budou na řadě za chvíli a obávám se, že na otázky bude maximálně 20 minut, pokud to bude potřeba. Takže pokud eh, by, můžete oba řečníci zůstat až do konce, prosím? Ano, vy musíte odejít, dobrá. Tak dobře, takže jeden z řečníků musí odejít, takže my se pak budeme moci vrátit k dalším otázkám později. V tuto chvíli mám přihlášené tři um, řečníky, kteří chtějí položit otázku. Mr. Stier and Mr. Violinen at the moment on in the... Tedy to jsou tedy zatím jména, která mám na seznamu, takže nyní jim dáme slovo a potom budeme pokračovat v další části. Takže prosím, pane. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám politickou otázku. My jsme vyslechli dva řečníky, kteří hovořili o situaci, na jejím základě pracují, aby uspěla ta jednání. A já jsem nezaznamenal ani stín rozporu mezi nimi. Velice oceňuji způsob, jakým problém předložili a je to, myslím, dobré znamení pro proces, který se jeví jako do budoucna těžký. Já jsem už slyšel tako, o takové konvergenci v Doha před dobrými deseti lety. A nakonec ta jednání stroskotala. Byla to jednání na jiné téma, které ovšem je také přímo spojené s tím, o čem jednáme dnes. Nicméně byl jsem překvapen, že nakonec že to bylo G110, to znamená 90 plus 20, eh, který způsobil tedy rozkotáhní eh, dohody a nerad bych, aby se taková chyba opakovala. A chci se zeptat, jak zástupce Africké unie, tak Evropské unie. Dáváte vy jak si to prostředku pro spojení úsilí, protože nevidím mezi vámi rozdíl, aby bylo dosaženo kritické masy, která nakonec je potřebná pro to, aby se něco pohnulo. Existuje možné strategické partnerství mezi Africkou unii plus ostatními partnery Evropské unie v rozvojové oblasti, protože si myslím, že přece jenom jsme nejblíž. Uh, problémů zemí, rozvojových zemí, z nich, to se týká většiny afrických zemí. Čili je možnost překročit, přič, učinit ten krok a vstoupit do jednání s jednotnými prostředky. Jste připraveni tento krok učinit, protože to je velmi důležité. Já jsem během těch našich předchozích diskusí konstatoval, že my nasloucháme našim partnere partnerům. To partnerství, jak si je představujeme, je dobrý základ pro diskuze a vy máte i další partnery, ale myslím si, že ti ostatní asi ne, naslouchají tak pozorně jako Evropská unie. Takže já mám jednoduchou otázku. Chci se zeptat, zdá. tato strategie a tato logika jednání mezi oběma bloky je možná. Děkuji. Pan Stier. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolím se říct, že vítám tuto diskuzi v brzké fázi eh, a je to současně i pedagogické a eh, je dobré, že máme společnou pozici jako EU k rozvojovému programu pro rok 2015. Máme bohaté zkušenosti s pracovní skupinou a cíly, 17 hm, cíly a tady zaznělo, jak ta práce byla a je zajímavá a jak se dají koordinovat různá stanoviska. Já mám dvě věci. Vy jste zmínili otázku velice citlivé oblasti, cíle 16 a právnímu státu s tím, že výsledky zatím nejsou zcela uspokojivé. A s tím, že by je to dost zásadní téma. Takže chci se zeptat, jestli je možná nějaká aliance, aby ehm, bylo možno dosáhnout nějaké další dohody. A uh, Mr. Violinen. Pan Violinen. Paní předsedkyně, děkuji a děkuji za skvělé prezentace, které představují výborný základ pro naši práci v rámci agendy 2000 po, po roce 2015. Když se podívám na ty zprávy, já jsem tu zprávu dostal do rukou poprvé dnes, nevím proč. A sdělení komise, když se podívám na sdělení komise, tak si myslím, že tady riskujeme, že máme moc priorit. Všechno je priorita. A když máte tolik priorit, tak vlastně nemáte žádnou. My bychom měli mít určitou strukturu našeho uvažování a, a psaní zpráv a dokumentů tohoto typu. My máme fakticky dva hlavní cíle. Snížení chudoby a podporu udržitelného rozvoje celá řada věcí, které považujeme za cíle, jsou vlastně prostředky k dosažení těchto dvou cílů. A jsou určité průřezové cíle, které se týkají všech rozvojových politik. A tak si kladu otázku, jestli ve vaší práci v New Yorku jste se tímto problémem zabývali a jestli máte představu, jak ten obrovský počet cílů a priorit a prostředků nějak strukturovat. Sám jsem vypracoval malý diskusní dokument na toto téma, který chci rozdat členům výboru a abychom o tom pohovořili a mohli si říct, jestli v naší zprávě bychom mohli eh, ten eh, složitý soubor eh, cílů a prostředků nějakým způsobem uspořádat. Ale, takže se ptám, jakou máte vy zkušenost a jestli máte představu, jak v tom vašem procesu s, s tím naložit. E, někdo z dalších chce vystoupit? Nikoli. Pan Martin Prat z Evropské komise si přeje něco říci. Děkuji paní předsedkyně. Budu stručný. Jak vysvětloval pan vel, náš pan velvyslanec to situaci v New Yorku, my si myslíme, že je důležité, až se posuneme k tomu samitu v září příštím roce, abychom tam zachovali dvě věci. Za prvé je to výsledek úsilí Evropské unie, aby tato agenda byla univerzální a, zadále, a dále, že tato agenda musí být vyvážená a to především z pohledu e, toho, aby e, tam jako hlavní cíle byl udržitelný rozvoj a snížení chudoby. Co se týče výsledku otevřené pracovní skupiny, pan velvyslanec vysvětlil, jak v čem je to pro EU složité, takže já nebudu zacházet do podrobností, ale co se týče výsledku, si myslím, že to je opravdu takový obecně dobrý základ pro to, aby se ten proces posunul ku předu. Není to dokonalé, ale většina priorit EU je, myslím, velice dobře uchopena v tomto dokumentu. Souhlasím s ostatními řečníky, že možná máme příliš mnoho cílů a že bude třeba to nějakým způsobem uspořádat nebo lépe reflektovat souvislost mezi těmito cíly, tak aby byly politicky eh, jasnější a aby se snáze vysvětlovaly. V nadcházejících měsících věnujeme mnoho eh, úsilí implementaci této agendy a chtěl bych připomenout velmi dobrou zprávu expertů o financování eh, udržitelného rozvoje, který eh, velice dobře odráží priority EU, ale to je teprve začátek celého procesu a proběhne další setkání ministrů v červenci v Addis Abebě a proces přípravy této konference, která je vlastně nástupní procesu z Monterey, bude asi složitý a já bych chtěl říci, že mě velice těší, že pan velvyslanec Brandeu klade důraz na otázku e, domácích zdrojů a jejich mobilizace, protože jestliže ta agenda bude tak náročná, budeme muset tady dát dohromady všechny prostředky pro implementaci této agendy a myslím si, že Mm, v New Yorku vyvstává určitý konsenzus, že klíčové otázky eh, k, pro, eh, nebo klíčem k implementaci těchto cílů budou také domácí politiky v jednotlivých zemích. A další otázka, to je, mm, to je s tím funguje paralelně a bude mít veliký vliv na zářijový summit v příštím roce. My se samozřejmě těšíme na eh, zprávu z vlastní iniciativy Evropského parlamentu, která je ohlášena pro letošní rok. My ji potřebujeme a budeme také potřebovat eh, silné závěry v září, pokud eh, máme mít také silnou pozici EU v jednáních, která začnou na začátku příštího roku. Takže na to se těšíme a také se těšíme a tady se odvolávám na komentáře některých poslanců i pana velvyslance Brandeu. Ehm, a sice pozice Africké unie v těchto jednáních je společná africká pozice a myslíme si, že to je skutečně velký úspěch a klíčové přispění k celému procesu. A jsme také přesvědčeni, a to také říkal pan Gorenc, my jsme přesvědčeni, že mm, pozice Africké unie je blízká pozici EU, takže bychom rádi pokračovali v jednáních, která e, byla s Africkou unii zahájena. Summit v Dubnu tohoto roku nám dal mandát, pokračoval v jednání a spolupráci mezi EU a Africkou unii a e, doufáme, že bude možné v tomto dialogu co nejdříve pokračovat, navázat, protože jsem přesvědčený, že pokud EU a AU se dokáží e, shodnout na společné pozici e, a my v červnovém sdělení z letošního roku a, e, a společného stanoviska Africké unie bych řekl, že skutečně je tady patrný veliký rozsah schody a je opravdu Eh, se těšíme na další spolupráci s africkými partnery. I já osobně mám otázku na vás. Dnes ráno jsme eh, eh, z Husta hovořili o procesu, jak dospět k dohodě, ale aby to fungovalo, potřebujeme asi i mnoho politické podpory, vy jste to sám zdůrazňoval. Abychom tak učinili, musíme se zaměřit, proč to děláme, nejenom jak, ale proč, čeho chceme dosáhnout, čeho jsme dosáhli ehm, naposledy a tak dále. A zajímalo by mě, jak tento proces funguje, jak například získat na svou stranu i veřejnost. Když má za to zaplatit, musí to stát za to. Takže proces je důležitý, ale musíme také eh, prosadit argumenty na straně veřejnosti, jak v našich zemích, tak i v zemích rozvojových, aby to vůbec fungovalo. Já bych nyní navrhovala, aby každý měl pětiminutový limit. Děkuji, paní předsedkyně. Začnu vaší otázkou a Omlouvám se, že odpovídám um, opět procesem, ale řekl bych, že Evropská unie, to je obecně známo, je nejsilnějším obráncem práv občanské společnosti zasahovat do tohoto procesu, čím se někdy dostáváme do určitého konfliktu na úrovni OSN. Musíme mít proto jistotu, že parlament a občanská společnost je vyslechnuta a e, proto také e, cíle tisíciletí vůbec vzešly a proto také hovoříme o ekologických a sociálních otázkách, které nabývají na významu. A nyní bych rád zareagoval na otázku pana Görence také úzce spolupracujeme s panem Martinem Pradou. Spolupracovali jsme s ním po celou dobu, takže i já bych eh, spolu s ním řekl, že vlastně ty pozice vypadají podobně eh, mezi Evropskou a Africkou unii. Samozřejmě, když se podíváte na nejmenší detaily, tak tam určité rozdíly jsou, ale Například eh, proces Rio plus 20, zde obě skupiny také nesmírně dobře spolupracovaly. Eh, podpořili vznik nové mezinárodní organizace pro životní prostředí, která by nakonec sídlila v Africe. Ono to nakonec nedopadlo, ale nebylo to dáno námi ani Africkou unii. co je důležité, je to, že také Africká unie zastupuje a brání svoji pozici v té skupině 77 zemí, protože ta skupina je někdy docela různorodá a proto je dobré, že je tam skutečně zastoupena pozice Africké unie. Eh, pokud sledujete tamní jednání, tak vidíte, že Evropská unie se někdy výrazně zasazuje o klimatické otázky než jiní teoretičtí spojenci Evropské unie. Tak je to právě Africká unie, která tak činí. A my bychom rádi posílili naši spolupráci také právě v New Yorku. Eh, jsme tam v dobrém kontaktu s našimi kolegy z Africké unie a to je nesmírně důležité také, aby ta jednání byla zdárně dotažena do konce. Také jste se ptali na združení priorit, a já se ještě vrátím k tomu celému procesu, cíle milénia eh, jsou něco, co z velké části vytvořil právě Kofi Annan, měl tehdy velkou autoritu a předložil takový velice krátký seznam cílů, které se mu podařilo mezinárodním společenství prosadit. Kdyby to neprosadil on a nekoncipoval on, tak by ten seznam asi býval byl mnohem delší. A teď je situace taková, že Možná my jsme podpořili Kofi Anana více než eh, země jihu a nyní jsme si řekli, že by se to mělo odehrát trochu jinak. Ale co je důležité, je významná role generálního tajemníka OSN, ale když se potom dostanete na tu mezistátní úroveň, tak vždy existuje určité riziko, mm, že Nakonec se půjde takovým směrem, kde vznikne takový seznam očekávání, každý ještě bude přednášet další a další očekávání. No, ten seznam je vlastně velice dobrý a to je, myslím, dáno také tím, že zde bylo společné předsednictví maďarského velvyslance a velvyslance Keni a předsedali opravdu skvělým způsobem. Na konci celého procesu jsme si ale řekli, možná by bylo dobré to všechno trochu združit a snížit ten celkový počet cílů. Ale pak zde s tím bylo zpěté také určité riziko, protože ta, ty cíle, které by potom možná vypadly, možná nebyly zrovna ty cíle, které my jsme považovali za zbytečné, například hrozilo vyškrtnutí eh, řádné zprávy věcí veřejných a nebo právního státu. Takže pokud se potom takový seznam krátí, tak je důležité ohlídat, aby se nevyškrtaly zásadní věci. Samozřejmě i úkolem generálního tajemníka je provádět zde určitou syntézu, ale v souvislosti s mezistátními jednáními bych nečekal žádné velké zázraky. Když hovoříme o jednotlivých cílech, tak musíme dbát opravdu na to, že to budou takové cíle, které budou realizovatelné a měřitelné. Opravdu si přejeme definovat takové cíle, které nebudou teoretické, ale které bude možné také zcela konkrétně změřit. A jistě v této oblasti ještě budeme intenzivně vystupovat, ale nemohu se s vámi vsadit, že to celé omezíme, omezíme na dvě stránky. Nicméně využijeme situace a nadále s plným nasazením budeme usilovat o to, aby to celé bylo formulováno velmi syntetickým způsobem. Také bychom měli nadále trvat na něčem, co se nepodařilo zcela prosadit, Například význam právního státu jsme chtěli více podtrhnout, než nakonec podtržen byl. Co je také důležité, je to, že v rámci OSN by nemělo docházet k nějakým rozporům mezi severem a jihem, východem a západem a podobně. E, mám zde na mysli například potírání korupce a téma právního státu je něco, co je prospěšné pro všechny. A i v Evropské unii je možné objevit určité korupční případy. Takže pokud o tom nahlas mluvíme, tak tím také dáváme najevo, že sami sebe z toho nechceme nějak vyloučit, nebo že se neobracíme pouze na zbytek světa. Trvalé udržitelné rozvojové cíle by měly platit pro všechny, tedy i pro nás. A tím se liší od těch cílů milénia. My se tedy budeme nadále aktivně zapojovat a bude to také zapotřebí. K tomu budeme potřebovat také podporu Evropského parlamentu během celého procesu, aby Evropská unie mohla rozvinout skutečně silnou vyjednávací pozici. Členské státy se musí dohodnout na jasné pozici. Děkuji, pane velvyslanče Dando. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Nemohu konstatovat, že nesouhlasím s konstatováním pana velvyslance Hardinga, ale chci pouze říci, že pokud máme to partnerství mezi Evropskou unii a Africkou unii a věnujeme mu tu váhu, kterou si zaslouží, tak dialog určitě dospěje eh, do stádia, kde eh, budeme moci přijímat eh, společné pozice na úrovni OSN nebo na půdě jiných nadnárodních společností. Takže je tady možnost vytvářet kritickou masu. Asi se neshodneme vždy na všem, ale na většině důležitých otázek. Ano, pokud bude naše myšlení obdobné, tak určitě vytvoříme kritickou masu. Samozřejmě je těch priorit příliš mnoho, tak jak byly sestaveny. Ale e, jsou tady i překrývající se otázky, prolínající se otázky. A pokud k ním budeme přistupovat e, integrálně, tak e, nám to umožní zaměřit se na ty klíčové akce, které musí být rozvíjeny a budou mít pak multiplikační efekt z hlediska Eh, výsledku. Proč se eh, zapojujeme do procesu po roce 2015? Myslím, že je na čase, aby eh, masy našich obyvatel konečně měli přístup k prospěchu rozvoje. Příliš dlouho, zejména v rozvojových zemích, jsme měli části obyvatelstva, které pouze toužili po eh, lepším životě. A já se domnívám, že ty eh, rozvojové cíle jsou právě cestou, jak tento prospěch eh, přiblížit i lidem na těch nejnižších úrovních společenského žebříčku a určitě to bude mít dopad. Takže děkuji za tuto příležitost. Takže já také děkuji oběma řečníkům za to, že nám poskytli tak dobrý přehled. Eh, dobrá, a nyní můžeme přistoupit k druhé pódiové diskusi. A rovněž děkuji panu velvyslanci Hartingovi za návštěvu. Takže přejdeme od eh, oficiálních velvyslanců působících na oficiální úrovni EU eh, e a OSN eh, k dalším hostům. Prvním je Seamus Jefferson, který pracuje pro Concord. Je to evropská platforma nevládních rozvojových organizací takže shromažďuje názory všech hlavních nevládních organizací eh, zaměřujících se na rozvoj. A poté pan Ole Lund Hansen je vedoucí iniciativy OSN Global Compact Lead. Je to iniciativa OSN, která shromažďuje podniky a soukromý sektor eh, v úsilí eh, pomoci rozvojových zemím my budeme také eh, na podzim ve výboru diskutovat roli soukromého sektoru v rámci eh, politiky rozvoje a eh, slyšeli jsme již od komise, že příštím kole rozvojové pomoci se budeme muset více orientovat na domácí finanční zdroje, pokud je o financování rozvojové politiky. Také musíme rozlišovat mezi rozvojem a tvorbou bohatství, jak nám řekl velvyslanec Africké unie. A právě eh, v našich zemích vidíme velmi mm, mm, intenzivní tvorbu bohatství v současné době. Takže já bych napřed udělala slovo panu Jeffersonovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, napřed um, o Concordu, já jsem, um, jsem Jefferson, jsem ředitel Concord, um, to jsou vlastně evropské rozvojové nevládní organizace. Za, zastupujeme je na dvou úrovních. Uh, za prvé, v každé členské zemi existuje platforma rozvojových uh, uh organizací a také reprezentujeme velkou evropskou uh, um, rodinu nevládních organizací. Eh, takže máme eh, velmi eh, reprezentativní členstvo a v průběhu let jsme se vyvinuli jako hlavní vyjednavač v otázkách udržitelného rozvoje, rozvojové pomoci na evropské úrovni. Jsme velmi rádi, že jsme byli pozváni a že můžeme vést s vámi první diskusi. Měli jsme s vámi už i v minulosti velmi dobrou spolupráci, například v loni o celém finančním balíčku a těšíme se na spolupráci s vámi při implementaci nových evropských rozvojových eh, rozpočtů. Ehm, my pracujeme na celé řadě témat, jak si dovedete představit, to znamená na financování rozvoje, dále na celkové koherentnosti evropských politik, které mají dopad na rozvoj a také, jak mnozí víte, příští rok bude Evropským rokem rozvoje a my budeme mm, e, těsně spolupracovat s celou e, řadou e, občanských společností a nevládních společností. Já bych se zaměřil na tři aspekty oné agendy po roce 2015. První, proč my v rámci komunity nevládních organizací to považujeme za jedinečnou jinou příležitost. Chtěl bych vám zprostředkovat naši reakci na, otev, na práci otevřené pracovní skupiny na půdě OSN a také bych chtěl pohovořit o tom, jak vidíme my práci na úrovni EU. Někteří z řečníků již poukázali na to, že ten rámec eh, udržitelných rozvojových cílů po roce 2015 je pro nás jedinečnou příležitost dětí generačně. My jsme zaznamenali velký pokrok v rozvojových otázkách a problémech, například vymícení extrémní chudoby je na dosah ruchky, ale stále ještě máme před sebou velké výzvy. Nerovnost propastí se prohlubují, eh, takové enklávy chudoby zůstávají, marginalizovaní eh, lidé jsou zatím nedotčeni eh, pokrokem v rozvoji. Velké globální krize se rýsují, včetně klimatických změn, které se dotknou nejvíce těch nejzranitelnějších. My se tedy domníváme, že pokračovat s rozvojem v souladu s logikou rozvojových cílů tisíciletí je dobrá věc, ale samo o sobě to problém nevyřeší. Nedostaneme se tam, kam eh, se dostat chceme. Jinými slovy, když budeme pokračovat tak, jak eh, jsme postupovali v minulosti, tak se nedostaneme tam, kde chceme být. To znamená, takzvaný business as usual není pro nás opcí. Eh, co jsme se naučili ze stávajících cílů tisíciletí? Musíme vyvodit určitá poučení z toho, co bylo úspěšné a neúspěšné. Co nebylo úspěšné? musíme zlepšit, anebo co musíme nahradit. Musíme přímo nebo příměji naslouchat těm, kteří jsou ohroženi chudobou nebo vyloučením. Musíme se zapojit do celosvětové konverzace se všemi zainteresovanými stranami a subjekty a musíme aktualizovat naše představy o rozvoji jako takovém. A e, učinit to můžeme tím, že svedeme dohromady agendu rozvoje a Eh, tvorby eh, a, a odstraňování určitých nekonzistentností eh, našich praxí a přijetím přístupu jeden svět, na co mnozí řečníci naráželi. Ale my musíme zdůraznit, že už nejde o nás a o ně jde pouze o nás na této planetě. A nakonec mm, se musíme podívat i na ten druh chudoby, který přesahuje eh, pouze intence určitého stanoveného příjmu a který se také zaměřuje na zdroje na planetě. Pokud jde o pracovní skupinu, v mnoha ohledech to byl jedinečný proces eh, a vzešlo z toho 17 návrhů udržitelných cílů. My vítáme celou tuto práci, do které jsme byli eh, zahrnuti a zapojení a podporujeme pokračování těchto jednání, protože návrhy těchto cílů považujeme za takový základ, ještě nikoli výsledek. V rámci Concordu jsme zpracovali i e, naše vlastní připomínky k těmto závěrům pracovní skupiny. E, to si můžete e, prostudovat, ale navrhujeme také určitá zlepšení a sice první v oblasti lidských práv. Lidská práva jsou zmíněna již v úvodu zprávy otevřené pracovní skupiny, ale my eh, zatím ještě nevidíme ducha přístupu založeného na lidských právech. Nevidíme, že by to prostupovalo všemi cíly a myslíme si, že eh, to je ale nutno. Jde o účast těch lidí, kteří budou postiženi těmito cíly a eh, politikou a jde o jejich roli ehm, a odpovědnost za dosahování těchto cílů a tím se eh, to liší od eh, minulosti. Dále eh, rovné postavení mužů a žen a zejména podpora žen a dívek, to je naprosto klíčové pro nás. Tady bychom očekávali ještě více práce a více detailů, zejména pokud je o způsob implementace. musíme řešit strukturální změny, které e, jsou e, nutné k dosažení e, rovnosti. To se týká zaměstnanosti, dále redistribuci neplacené práce a také kontroly žen nad aktivy. To je eh, několik zcela konkrétních věcí, které musíme rozpracovat do podrobností, pokud to nemá být pouze heslo, ale realita. A třetí oblast se týká eh, ekologické udržitelnosti. Já se domnívám, že práce otevřené pracovní skupiny tuto otázku planetárních hranic nechává otevřenou, ale my nemůžeme pokračovat na, po této trajektorii růstu a rozvoje navždy. Planeta má hranice a v rámci eh, vyjednávání eh, musíme nad najevo více intelektuální upřímnosti a také musíme předložit více konkrétních cílů, jak s tím naložit. Pokud jde o pozici EU a o práci Evropské unie, několik poznámek. My jsme skutečně mm, eh, byli příjemně překvapeni tím, že komisař pro eh, rozvoj a životní prostředí eh, spolupracovali na této agendě a doufám a podporuji, ehm, aby Evropský parlament v rámci slyšení nastupujících komisařů se zaměřil i na tyto otázky, aby zajistil, že se v tom bude pokračovat. Také jsme měli dobrý přístup k komisaři a prosazování politiky, politickým rozhodnutím a doufáme, že to bude pokračovat. Pokud jde o podrobnosti, tak ďábel vězí eh, v detailu. Už zde eh, zaznělo, že není velký rozdíl mezi pozicí EU a AU ale jde také o e, detaily. My se domníváme, že v otázce univerzálnosti nemáme rozpracováno dost detailů. Co to je univerzálnost? Máme globální rámec pak hm, to dělá někdo jiný a my se přeme o financování. To už není věrohodné. My musíme schválit univerzální cíle, to znamená, že Evropská unie musí vstoupit do jednání a musí přijmout závazky ohledně vlastní domácí politiky. Co to bude znamenat pro EU, hm, když se budou implementovat udržitelné rozvojové cíle? Takže v rámci toho duchu Eh, politické koherentnosti eh, vyzýváme eh, vás a vaše kolegy, aby jste také zmobilizovali ostatní politické oblasti, které budou mít dopad na, tuto, na, tuto, na tento proces Takže skutečně se těšíme na spolupráci s parlamentem a ostatními eh, orgány eh, v této politice. A eh, závěrem bych nadnesl ještě jednu věc, která zde byla již nadnesena je to potřeba jak si podpořit veřejné povědomí a znalosti o tomto tématu. Myslím, že odborníci odvádějí dobrou práci, vy volení zástupci také odvádíte svou práci, ale vy potřebujete podporu veřejného mínění a veřejné mínění musí vědět, o čem se mluví a proč navrhujeme to, co navrhujeme. Je mnoho způsobů, jak to udělat, zejména v odvětví nevládních organizací. Jsem rád, že pan Goran se vrátil, protože chci zmínit ještě jeden mechanismus, který se k tomu hodí a to je onen Evropský rok rozvoje. Potřebujeme potřebujeme eh, širokou debatu s naší veřejností nad, na, nad rámec eh, nevládních organizací, eh, ale za účasti ostatních sektorů, abychom objasnili, co to znamená pro nás v Evropě a také na ostatních kontinentech světa. Děkuji. Děkuji vám. A, a dobře, že jste připomněl to, na co také my klademe důraz. A nyní dám slovo dalšímu řečníkovi, a to je pan Lund Hansen. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za pozvání sem mezi vás. Je mi velkou ctí a potěšením zastupovat tady eh, Global Compact Lead OSN. Soustředím se na roli soukromého sektoru, jak vlastním procesu a roli soukromého procesu při implementaci ehm, agendy OSN. Připravil jsem pár eh, slajdů a začnu velmi stručně. Eh, ti z vás, kteří neznají Global Compact Lead, je to 15 let existující organizace, je to iniciativa pro udržitelný rozvoj, máme 8 tisíc podniků zapojených, soustředíme se především na podnikání za současného dodržování lidských práv a mezinárodních norem a také se soustředujeme na pozitivní roli, kterou podniky mohou sehrát v oblasti udržitelného rozvoje a lepšího využití zdrojů a řešení, která soukromý sektor může poskytnout v oblasti rozvoje. Naše hlavní poslání je právě role v oblasti získávání názorů zapojených podniků, ale také eh, doporučení, jak podniky zapojit do implementace těch cílů. Je to iniciativa založená na celou řadu subjektů, jedná se tedy o podnikání, ale také o e, zapojení občanské společnosti, e, tři tisíce nevládních organizací, které se toho účastní. Na úvod bych chtěl říci, a jak vy to tady vidíte, e, že globální kompakt sám a v rámci agenty po roce 2015 se opírá o hodnocení skutečnosti, že tu existuje rostoucí nezávislost, ale také překrývání zájmu soukromého a, a e, veřejného sektoru. Takže my tady vidíme při všech problémech, samozřejmě které přetrvávají, tak vidíme, že se situace mění v oblasti udržitelného rozvoje a e, celá řada podniků projevuje dlouhodobý zájem o trvale udržitelný rozvoj společnosti a v tom je právě ta část, kde se obě množiny překrývají. Na druhou stranu, a to je také stejně důležité, nikdy nedosáhneme udržitelného rozvoje jakéhokoliv druhu, jestliže nebudeme aktivně s podniky spolupracovat a pokud nezaručíme, že podniky nebudou překážkou udržitelného rozvoje, ale naopak aktivem při rozvoje a implementace těchto řešení. Takže eh, tady to je jakési ten základ naší práce, konzultace s podniky a my jsme postupovali ve dvou fázích za prvé v rámci konzultací OSN fáze jedna zaměřená především na problémy a výsledky práce otevřené pracovní skupiny a nyní můžeme v podstatě přistoupit k druhé fázi, která se týká implementace. Zaměřujeme se konkrétně tedy na ten soukromý sektor. Je to, kon, prováděli jsme konsultace s několika tisícemi podniků a e, v afrických zemích především. A nyní tedy jaký je výsledek těchto konzultací a jaké jsou hlavní otázky, které je třeba brát v úvahu. Takže eh, co se týče eh, cílu nebo během těch konzultací my jsme strávili mnoho času s podniky, hledali jsme společné eh, vstupy a, a cíle a my jsme Eh, generálnímu sekretariátu poskytli, co si myslí zodpovědné podniky, že by měly být priority a jak by bylo možné zorganizovat tu práci tak, aby eh, bylo možné jaksi pozitivně působit. Takže tady vidíme jakýchsi deset návrhů a to vlastně podporuje prakticky všechny myšlenky, které tady zazněly ohledně univerzálnosti. To podniky velice vítají a považují to za příležitost skutečně spojit dvě paralelní diskuze o udržitelnosti a rozvoji. A tyto dvě diskuse v veřejné sféře také je možné nějakým způsobem implementovat v soukromé sféře a proto to považují za pozitivní příležitost spojit udržitelný eh, rozvoj a podniky. A takže tady je určitá struktura, kterou jsme navrhli a je tu silný koncenzus a schoda, to je myslím ten výchozí bod, že snížení chudoby by mělo být eh, Eh, nej, nejdůležitější prioritou celého tohoto procesu. A dále pak samozřejmě je třeba soustředit se na eh, způsoby, jak zajistit, aby tento rozvoj byl udržitelný. Takže tady bych řekl, že jsou dva způsoby, jak to dosáhnout, to znamená na jedné straně eh, budovat ekonomicky inkluzivní růst a kromě toho je což tedy snižuje chudobu a, na, a ta nejnižší úroveň, eh, která eh, je důležitá, je vlastně to prostředí, které může eh, mít pozitivní vliv a to je například mír, omezení korupce a podobně. A vy jste informováni o těch 17 cílích, které pracovní skupina předložila. My se spolupracujeme a vítáme a tyto myšlenky, které rozhodně pokrývají velice komplexně všechno, čím se zabýváme, ale uvědomujeme si, tak jak už tady zaznělo, že z pohledu podniků si myslíme, že cíle udržitelného rozvoje jsou velmi důležité pro angažovanost podniků, které mají potenciál eh, poskytnout i eh, inspiraci, privatizaci a, a ambice pro všechno, co podniky dělají a mají potenciál zajistit jakýsi základ pro více partnerů na základě společného financování a, a eh, takže samotné trvalé udržitelné rozvojové cíle jsou velice významné a vlády se na ně budou soustředovat až do konce celého procesu příští rok. Ale když se tedy podíváme na těch 17 cílů, tak eh, oceňujeme, že plně pokrývají celou agendu, ale myslíme si, že určité příležitosti a naděje eh, by se mohly z toho jaksi potrhnout do budoucna a jsou to hlavně tři věci. Za prvé je tu velká potřeba konsolidace a máme určité specifické návrhy v této oblasti a také eh, jakési pospojování, ten coupling ohledně růstu a rozvoje a podobně. A to všechno souvisí s omezováním, snižováním chudoby. Další bod, to se týká cíle číslo 12, a to je pro nás velmi důležité, je to otázka role podniků, je to samostatný eh, cíl udržitelné spotřeby a výroby. A to je, myslím, velice důležité právě pro naši agendu a e, je to součást implementace, čili to je příležitost spojit e, body 12 a 17 tak, aby udržitelná výroba byla součástí implementace těch ostatních cílů. A samozřejmě je další prostor pro zlepšení e, boje s korupcí a tak dále. A nyní co se týče role podniků v implementaci trvale udržitelných rozvojových cílů, eh, my jsme vytvořili jakýsi komplexní schéma nebo systém, eh, který doufám pomůže v dalších diskuzích. A generální tajemník OSN v loňském roce na eh, summitu lídrů kompaktu se hovořilo o tom, jak co nejlépe mohou podniky přispět k implementaci těch trvale udržitelných rozvojových cílů. Tady eh, to vidíme tedy na té tabulce, když se podíváme, kde ty priority jsou. Eh, ten eh, rozvojový program po roce 2015 se musí soustředit na ty hlavní motory a při eh, uvedené diskusi musíme využít příležitosti pro zesílení a propojení pozitivní motivace k omezení nebo eliminaci některých eh, eh, škodlivých eh, dotací a podobně, které vlastně omezují udržitelný rozvoj. A do, nicméně doufám, že diskuze o dotacích bude Eh, přínosná. A pak eh, je tu ještě otázka, jak sami vlády působí na trzích jako vlastníci podniku, jako, jako eh, odběratele, jako investoři. A někdy, a není to ovšem vždy, v případě vlád cizích států. Takže vlády by mohly také sami se zapojit a mít vůd, sehrát vůdčí roli při eh, implementaci trvale udržitelných rozvojových cílů. Co se týče partnerství a kolektivních akcí, na tom se myslím všichni shodují. To je naprosto nutné více spolupracovat s partnery, více zapojovat soukromý sektor, v každém případě partnerství a to je především důležité v rámci OSN, ale ona je někdy i tendence považovat um, věci izolovaně, ale eh, tady je široké portfolio spolupráce, tisíců partnerství na úrovni místní, odvětvové a podobně. Takže když budeme mít na mysli ten, eh, to partnerství v tom širokém slova smyslu, tak pak uvidíme, do jaké míry je možné eh, je využít pro dosažení našich trvale udržitelných cílů. V rámci agendy po roce 2015 se můžeme pokusit vytvořit nové normy transparentnosti partnerství, jak pro veřejnoprávní instituce, tak pro soukromý sektor které zatím neexistují, ale taková dobrovolná transparentnost eh, by byla prospěšná. A ještě poslední eh, otázka, co je velmi důležité, je také odpo, transparentní odpovědnost a eh, co se týká otázky angažovanosti, tady se nejedná o diskuzi od nuly, naše diskuze se hodně soustředují na to, co se již mění, a e, v posledních 10-15 letech už došlo k velkému posunu, co se týče transparentnosti, výkaznictví, certifikace, norem a podobně. A myslím si, že podniky mohou být jaksi takovou pozitivnější silou pro e, udržitelný rozvoj. Takže Tyto myšlenky v podstatě existují, ale stačí je nějakým způsobem uspořádat. Pak je tu několik nedostatků, to se týká transparentnosti. A, a například teď také pracujeme na iniciativě globálního výkaznictví ohledně e, měření dopadů e, dosahování udržitelných rozvojových cílů, protože to, je, to jsou takové významné stavební kvádry, které nás informují o tom, jak podniky komunikují, ale také jak si sami stanovují cíle. Takže na tom aktivně pracujeme a doufáme, že to bude užitečný nástroj pro budoucnost. A závěrem, omlouvám se, že jsem překročil čas, eh, ještě pár myšlenek k financování. Před několika měsíci spolu s jinými institucemi, které spolupracují s financemi a soukromými podniky, se hovořilo o udržovatelném financování a každý zúčastněný uznává klíčovou roli oficiálních rozvojových pomocí, o tom není eh, žádných pochyb a na doplnění těchto diskuzí je také jasné, že potřebujeme ehm, asi 2,5 eh, milionů eh, dolarů eh, pro Eh, doplnění z vlastních zdrojů soukromého sektoru. A takže jestliže se hovoří o dodatečných zdrojích financování, o nových penězích a podobně, jde hlavně o to dokázat přesměrovat již existující finanční toky a u, u, u, a rea- vlastně jak si nasměrovat ty zdroje soukromého sektoru žádoucím způsobem. Takže já vám děkuji za tuto příležitost. Děkuji mnohokrát. My budeme diskutovat o soukromém sektoru podrobně eh, jindy. A proto jsem vás eh, zastavila, protože skutečně se času nezostává a dnes nám jde především o e, cíle rozvojové. E, takže nyní máte možnost, e, dámy a pánové, se ptát. Mám zatím jenom jednu přihlášku, ale vidím, že se rysují další. Náš první řečník je pan Noizl. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych rád poukázal na problémy v souvislosti s cíly SDG, trvale udržitelnými rozvojovými cíly. Cíle milénia byly úspěšné, protože byly jasně formulované, byly konkrétní a kontrolovatelné. Nyní zde máme 17 cílů, které, alespoň jak já to vidím, jsou relativně nekonkrétní a relativně těžko se kontrolují. A měli bychom se pokusit využít náš vliv k tomu, abychom to, co se e, osvědčilo, a sice Jasná definice cílů, jasná formulace cílů a jasná kontrolovatelnost cílů se projevila i zde. Paní předsedkyně, vaše poznámky týkající se přístupu k lidským právům eh, také podporuji. Myslím si, že právě toto je oblast, eh, kde by Evropská unie ještě měla prosadit svůj vliv. Otázka je, nakolik to můžeme ještě ovlivnit. Asi z hlediska politického je to tak, že se rozhoduje na vysoké úrovni a že asi své také řekne eh, pan Banky Moon. A ten eh, přístup k lidským právům bychom tam možná měli ještě dát a také to, abychom tedy ty cíle naformulovali tak, aby byly skutečně kontrolovatelné jasným způsobem v každé zemi. Děkuji. Děkuji, Madame Schlein. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Definice cílů po eh, roce 2015 a celé agendy bude samozřejmě mít velký význam i na pozadí skutečnosti, že se svět značně změnil eh, ve srovnání s dobou, kdy jsme diskutovali o cílech eh, milénia. Musíme se věnovat celá jiné realitě, abychom dostali novým výzvám. Evropská unie v této souvislosti může samozřejmě hrát velice zásadní roli, ale jenom tehdy, když bude hovořit jasným hlasem a bude schopná vstoupit do této debaty panují zde také očekávání týkající se nové Evropské komise a vysoké představitelky a jsou to opravdu velká očekávání. Dovolte mi poděkovat oběma eh, řečníkům, a také zvláště panu Jeffersonovi. Hovořil jste o principu univerzálnosti, společné zodpovědnosti a také jste zmínil rozdíly, diference. A to je důležité také v souvislosti s tím novým rámcem, že se bojuje proti nerovnostem. A myslím si, že to jsou výzvy, pod něž lze schrnout celá řada věcí, s nimi se potýkáme každý den, konflikty, problémy zásobování energií nebo také například o problémy migrace. Dovolte mi jednu otázku. Cíle týkající se zdraví a reprodukčních práv, ta by také měla zůstat zachována. Je to možné v souvislosti s bojem proti nerovnosti. E, skutečně ty definice by tady měly být méně vágní, ale také například dětská chudoba, to je také důležité téma, protože nerovnost začíná v podstatě už narozením. Takže by mě zajímal váš názor. Děkuji. Děkuji, pan Görens má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já se chci zeptat na ukazatele. Až budeme mít na konci procesu ukazatele, které nás budou informovat o vodě, čistotě vody, kvalitě vody, zdraví, v správě, veřejné správě, budeme mít celkovou představu o jednom odvětví, jedné zemi, jednom regionu a budeme moci říci, že pokud by tato země nebo pokud ty aktivity budou postupovat s určitým tempem, bude se rozvíjet dostatečně. Ale co se týče zemí, třeba našich zemí, jak jaké ukazatele jsme e, použili, abychom zjistili, zda jsme součástí řešení nebo součástí problému. Já jsem se zúčastnil absurdní diskuze oddělení, které mělo definovat ukazatele pro hodnocení úsilí dané země v oblasti udržitelného rozvoje a každý má tendenci mobilizovat pouze takové ukazatele, které mu vyhovují a které bude moci bez velkého úsilí naplnit. A chci se zeptat, zda se zavazujeme, a to je politické rozhodnutí pro nás, zda se zavážeme eh, vyžadovat kritéria, stejná kritéria ve všech zemí Evropské unie. Jinak porovnání akčních plánů, národních akčních plánů na podporu ukazatelů a cílů, které budou výsledkem tohoto postupu, nebudou k ničemu. A myslím, že my jako činitelé zodpovědní za monitorování koordinace a konzistentnosti evropských politik bychom na toto měli klást důraz již nyní. Mr. Vajrinen. Děkuji, pan Vajrinen. Paní předsedkyně, mám čtyři velmi krátké body. Za prvé, ta zásada univerzality. Samozřejmě musíme prosazovat udržitelný rozvoj. Po celém světě ve všech zemích musíme usilovat o snížení chudoby ve všech zemích, nejenom v rozvojovém světě. Za druhé, omezení zdrojů. Podle OECD a jejich předpovědí HDP, globální HDP po nebo za 50 let bude pětkrát vyšší než nyní a v OECD zemích e, třikrát vyšší. Skutečně věříme, že e, je realistické mít takový růst v nadcházejících 50 letech, i když se technologie e, zlepšují. Existují limitace nebo omezení zdrojů a životního prostředí. Dále, demokracie, eh, veřejná zpráva. Eh, eh, pokud jsou naše klíčové cíle snížení chudoby a šíření udržitelného rozvoje, pokud základem Eh, zdrojů udržitelnosti, respektování lidských práv, demokracie a dobrá zpráva veřejná. Je to podmínka veškerého rozvoje. Pak skutečně můžeme eh, významně argumentovat na základě těchto eh, zásad. A čtvrtý bod to jsou ty eh, rozvojové cíle milénia. Problém eh, s nimi spočíval v tom, že šest z nich eh, jsou konkrétní cíle, jak snížit chudobu. Vedli nebo vyústili v situaci, kdy jsme čerpali veřejné zdroje, finanční prostředky přímo na ovlivňování těchto cílů. Bylo to samozřejmě pozitivní, ale nejúčinnější redukce chudoby nastala v zemích eh, s udržitelným a konkluzivním ekonomickým eh, růstem. My jsme ale zanedbávali právě pomoc rozvojovým eh, zemím s cílem ehm, nastartovat jejich vlastní ekonomiku. Takže když budeme diskutovat o nových cílech, tak bychom to měli mít na paměti cíl milénia číslo jedna bylo vymícení extrémní chudoby a hladu, ale my jsme zanedbali rozvoj zemědělství. Takže je to něco, co musíme mít na paměti, když hovoříme o cílech a prostředcích, jak eh, odstranit skutečné důvody eh, chudoby. Africká unie a jejich cíle byly velmi dobré, konkrétní. A byste také měl ve svých úvahách eh, zahrnout eh, ten 50-letý časový interval. Blahopřeji eh, k tomu. Máme ještě jednu poslední otázku. Prosím o stručnost, protože nám zbývá pouze 7 minut, abychom ukončili v čase. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já budu skutečně velmi stručný. Chtěl bych trvat na nebo poukázat na situaci, která se vyskytuje každý rok, každý měsíc eh, na světě. Když vidíme, že ekonomické, sociální a bezpečnostní prostředí se mění velmi rychle, zejména v posledních letech, jsme byli svědky různých změn tohoto prostředí a e, z toho vyplývá mnoho výzev a problémů pro naše programy. Chtěl bych také poukázat na zdroje, které e, by každá organizace měla vygenerovat pro případ určitých nouzových nebo pohotovostních situací, protože plánování nám nemůže stačit. My musíme plánovat eh, předem a musíme vytvářet více zdrojů pro eh, nouzové situace, krizové situace, protože žijeme eh, v prostředí, které se velmi rychle mění. Děkuji vám. Děkuji. A než dám slovo opět řečníkům, tak bych ještě chtěla vyzvat Evropskou komisi pana Pradu, zdali bych chtěl něco stručně dodat, ale skutečně jen během několika málo minut, protože budeme muset eh, bez tak požádat eh, tlumočníky, aby eh, přetáhli svou pracovní dobu o pár minut. Děkuji, paní předsedkyně. K komentářům našich kolegů z Concord. Za prvé chci vás a také výbor ujistit, že vynikající spolupráce, kterou jsme dosud zaznamenali s občanskými společnostmi, prostřednictvím eh, Concordu bude pokračovat a také vynikající spolupráce s našimi eh, kolegy eh, z DEFCO a DG životní prostředí. Samozřejmě ještě není nové kolegium komisařů jmenováno, ale jsem si jist, že kdokoliv nahradí komisaře Potočníka a Pibalksa, bude pokračovat v této dobré spolupráci, která mimochodem není omezena pouze na komisi, ale zahrnuje také eh, vnější eh, službu Evropské unie a také eh, různé formace rady, protože tyto otázky vždy byly projednávány i na radě za účastí minimálně tří rezortů. Druhý bod, pokud jde o význam politické koherentnosti pro rozvoj my víme dobře, že Evropská unie eh, vede tuto debatu celosvětově a budeme v tom pokračovat i v rámci jednání eh, po roce 2015. Víme, že to je naprosto stěžejní. A v neposlední řadě Evropský rok rozvoje, příští rok, je na dní, že zpráva roku, eh, respektive období 20, po roce 2015 bude obsahovat nejrůznější aktivity a eh, uvítáme účast parlamentu a občanské společnosti v těchto aktivitách. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji a zpět k našim řečníkům. Jefferson. Takže pan Jefferson má slovo. Tři minuty maximálně. Ano, ano, já budu stručný. Já možná neodpovím vyloženě na otázky, ale je to taková otázka třeba, co se týče eh, měřitelnosti výsledků. To, bylo, to zaznělo v několika otázkách. Ano, máme prezentaci cílů, to je věc, která když je technická práce hotová, tak pak uvidíme, jak to probíhá, jak se to udělá, aby tomu lidi rozuměli, co to znamená, co to znamená pro mě. A taky si myslím, že když se vrátíme k té otázce, které v tom žargonu říkáme, tedy ten přístup ze správného místa, a co to znamená? Znamená to, že osoby, kterých se ty politiky týkají, se musí zúčastnit a nést svůj díl odpovědnosti v těch oblastech, kde ta, mm, jak si má být, ta rozhodnutí mají být implementována. A mnoho e, nevládních organizací právě se e, opírá o e, zapojenost občanů, o korabce, monitorování smartfonů a podobně. Čili to je otázka měřitelnosti rozvojových cílů se, zapojením těch implikovaných eh, osob. A co se týče nerovnosti, málo kdy v minulosti eh, existoval takový konsensus eh, v politických kruzích ohledně této otázky rovnosti. Ono se to dostává jaksi mimo kontrolu a má to vliv na všechny, protože ekonomický politická struktura je ohrožena, finanční struktury, eh, víme, že mají problémy, které je potřeba řešit, takže je potřeba se říct, jaké jsou politiky, které je potřeba řešit. My všichni víme třeba, že je problém, ale teď jde o to, jak eh, je řešit, co jsou to daňové systémy, nezákonné toky, Eh, ty daňové systémy například, to je velice důležitý aspekt. Děkuji. A další řečník, já budu také stručný. Eh, především, co se týče rovnosti, vidíme na závěru loňského procesu, eh, vidím podniky, které se soustředují na omezování chudoby a podobně. To vyžadovalo samozřejmě velké diskuse, ale panuje tu obecná schoda nejenom na snižování eh, chudoby, ale obecně těch, těch širších cílů, které musí být na pořadu jednání. Eh, všichni zdá se shodují na tom, že v příštím roce budeme pracovat na něčem specifickém a měřitelném. E, ta konstrukce, kterou my si představujeme, se týká nejenom samotných cílů, ale také mm, toho, že to musí být snadno srozumitelné. Ty cíle musí být specifické a měřitelné, ale to se netýká samotných cílů, protože Eh, ty mají sloužit především jako inspirace. A na té nižší úrovni, co se týče ukazatelů, vím, že eh, probíhá spousta práce, eh, statistický výbor OSN hm, a další. V rámci těch rozvojových programů po roce 2015 existují také ukazatele pro specifické skupiny a aktéry a na tom budeme pracovat jak s podniky, tak s investory, a, protože společenské cíle a ukazatele, ty, které jsou relevantní pro podniky, se týkají toho, jak, jak teda ty podniky, tak ty ostatní partneři dokáží posoudit ten pozitivní vliv tady toho uh, úsilí pro dosažení trvale udržitelného rozvoje. A já velice vítám, že diskutujete a budete diskutovat o roli soukromého sektoru. Domníváme se, že ten příští program by mohl být skutečně klíčový a bez ohledu na to, jestli ne, nebude, jak si nejde o to dohadovat se, jestli podniky ano nebo ne mohou přispět, ale důležité je soustředit se na to, jakým způsobem podniky mohou pozitivně přispět k rozvoji, eh, udržitelnému rozvoji eh, protože všichni víme, že tam jsou eh, zdroje, tam jsou příležitosti, tam jsou lidé a právě těch cílů lze prostřednictvím podniku dosáhnout rychleji. Děkuji, děkuji všem řečníkům. A hovoříme často o rozvojovém světě a rozvinutém světě, ale jak jste říkali, on ten svět je jenom jeden, který tady sdílíme všichni společně a musíme se snažit tak činit co nejlépe, protože jinak se problémy přelijí z jednoho místa do celého světa a e, takže já vám velice děkuji, to je začátek našich diskuzí na toto téma. Budeme e, pracovat na zprávě z vlastní iniciativy v nadcházejících týdnech politické frakce o tom budou diskutovat a těšíme se, že se uvidíme v nadcházejících měsících ještě také s vámi. Děkuji všem. And, um, that concludes... Takže tím končím dopolední zasedání. My se znovu sejdeme tady v 15 hodin. Budeme hlasovat o rozpočtových otázkách a potom budeme eh, hovořit eh, s komisařkou Georgievou um, a o krizích letošního léta. Děkuji.